welcome everybody. If you could vás všechny vítám a prosím vás zaujměte svá místa, protože eh, Jistě se všichni dostaví. Vím, že ti, kteří to mají dále, to mají vždycky pondělí obtížné, aby se sem dostali. Takže nejprve vyřídíme formální záležitosti. Přijetí pořadu jednání, jednání. Mohu to chápat tak, že je schválen, žádné námitky, děkuji. Dostáváme se k bodu číslo dvě. Sdělení předsedkyně. A bohužel jich několik opravdu mám. Eh, ohledně eh, spolurozhodování po eh, hlasování 13. dubna. Jedná se o zprávu eh, eh, eh, o pozměnění. Týká se to investiční kompenzačních schémat. Tady zpravodaj naznačil svůj záměr, že bude vyjednávat, aby se dospělo k dohodě v prvním čtení k této věci, což je jedna z priorit komise. Na základě standardního postupu vyjednávací mandát bude potom ta zpráva, která se bude hlasovat v Ekonu a předseda, zpravodaj a stínoví zpravodajové budou ve vyjednávacím týdnu, jak je obvykle v tomto výboru. Dále informál, neformální trialog, takzvané short selling, bude 14. dubna. Vyjednávací tým Ekonu si vyžádal neformální trialog s maďarským předsednictvím a to proto, aby bylo mohlo, možno projednat další procedurální kroky vyjednávání s ohledem na to, aby se mohlo eventuálně dospět k dohodě první čtení. Vyjednávací tým Ekonu eh, dohodl, se rozhodl na, eh, počkat na Ekofin eh, 17. května, aby bylo možné, aby se předsednictví použilo o, pokusilo o dohodu a aby potom trialog pokračoval 23. 23. května. Pokud nedojde k dohodě, pak podnikneme další kroky a já vás o tom budu posledně informovat. Ekonomická zpráva, celý tento balíček a výsledek zahajovací schůzky trialogu, bylo to 20. dubna, pak už jsem vysvětlila radě, že e, výbor dostal mandát a zpravodaj a stínový zpravodajové zdůraznili, že všech šest návrhů se bude posuzovat dohromady, plus k tomu bylo zdůrazněno, že rada musí být tvořivá ve snaze najít kompromisní řešení a že se také očekává, že e, rada učiní první krok některým věcem. E, rada a komise zdůrazňovaly význam legislativních návrhů a vyjadřovali svou ochotu velice usilovat o kompromisy s Evropským parlamentem. Všechny strany se dohodly zahájit podstatné diskuse o horizontálních otázek a to na dalším zasedání a příští zasedání trialogu se uskuteční zítra, tedy 3. května od 9 do 12 hodin a pak druhé zasedání se uskuteční 4. května ve středu od 3 do 6 hodin odpoledne. Tudíž eh, to byla sdělení, která se týkají probíhajících trialogů. Teď je mi ovšem velikým potěšením, že mohu přejít třetímu bodu, což je veřejné slyšení s Mervinem Kingem a Andreou Enriou, místo předsedy Evropské rady pro systémová rizika. Koná se eh, v souladu s článkem 4, 5, a e, e, místo předsedové e, v banky musí nám ukázat, jak chtějí své závazky plnit v rámci tohoto nařízení. Struktura je taková, že nejprve vyslechneme úvodní Eh, před, eh, pětiminutový úvod od eh, Nervina Kinga, potom druhý místo předseda, pan Andrea Andrea, bude mít rovněž na úvodní slovo pět minut a pak budeme mít řadu otázek, nejprve mm, pro pana Kinga, pana Andrea a pak budeme pokračovat tak, aby to byl vlastně takový proces dialogu. A dovolte, abych vám připomněla, že pokud spotřebujete více než jednu minutu na otázku, pak eh, zbyde méně času na odpovědi, takže prosím, eh, neptejte se na takové věci, na které by se nedalo odpovědět nebo na které by nebylo možné vyjádřit během, eh, během určené doby a pokud se toho nebudete dodržovat, pak bude zcela v pořádku na takové otázky nereagovat. Takže teď má slovo pan Marvin King na pět minut. Děkuji. Eh, paní předsedkyně, paní Bols, členové tohoto výboru. Dovolte mi, abych vám poděkoval, že mám příležitost zde vystoupit a eh, vystoupit také se stručným úvodním prohlášením. Eh, nedávná bankovní a finanční krize měla zničující dopad na evropskou ekonomiku. Celková výkonnost je 5, o 5 až 10 níže, než by byla, kdyby ta výkonnost postupovala v trendech před krizí. Evropské bankovnictví pořád ještě potřebuje nápravné kroky. Reforma finančního systému, jak struktury, tak i regulatorního, re, regulatorní struktury je naprosto zásadní, abychom se vyhnuli další krize. Efektivní a konkurenčně schopný finanční sektor je velice zásadní ingrediencí úspěšného hospodářství. Jedním z hlavních poučení z krize je to, že rozvaha bankovního systému se rozšířila tak, že se stala zdrojem křehkosti krehkosti a že vedla ke kolísavosti reálné ekonomiky. Proto jedním z hlavních cílů eh, nové rady pro systémová rizika Evropské unie je eh, dívat se na celý systém, nejenom na evropské instituce. SRB učinila eh, už k tomu podstatné kroky, jak také víte. Rada se sešla už dvakrát a sejde se znovu příští měsíc. Řídící výbor, jehož jsem členem, byl také vytvořen a ten vede práci, která má být o Všeobecné radě předložena. Na pomoc tomuto procesu byl vytvořen poradní technický výbor, který už pracuje a také členové vědeckého eh, poradního výboru už byli jmenováni. ESRB má před sebou, IS, eh, má před sebou tři hlavní eh, výzvy. Za prv, tedy ta Evropská rada pro systémové rizika. Zaprvé musí eh, zvážit a pokud to bude pokládat za nezbytné, eh, vyslovit varovnání a doporučení, protože ještě mnohá rizika ohrozí evropskou krizi, například státní dluhy a s tím spojené nerovnováhy v rámci evropského hospodářství a také neudržitelný typ poptávky, což eh, je důsledkem toho, že tady dlouho byly velice nízké úrokové sazby. A jsem velice optimistický v tom, že si myslím, že ESRB nebude uhýbat před těmito problémy. Opravdu na mě eh, zapůsobilo eh, odhodlání eh, význačných politiků, kteří činí rozhodování a které už je dnes jevné. Za druhé, na celý rozsah politických nástrojů pro ESRB musí být teprve definován, protože tato rada nemá žádná závazné pravomoci a proto asi, a, její analýza a argumenty musí být na té nejvyšší úrovni. Máli zásada, eh, která znamená dodržovat nebo vysvětlit, má být efektivní. Ale je také důležité, aby ESRB nebyla příliš omezována eh, v v doporučeních, která bude vyslovovat vůči národním orgánům. Vezmeme příklad. V rámci eh, současného navrhovaného nařízení kapitálových požadavků maximální harmonizace by nejenom eh, omezila ty proticyklické nárazníky, ale také by omezila počet eh, na strojů, které by byly v dispozici ESRB. Za určitých situací takováto omezovaná souprava nástrojů mohla být příliš omezená nebo slabá, aby zabránila nadměrnému riziku nebo nadměrnému dluhu. Bylo by podivné, kdyby jedno evropský orgán vlastně omylem vlastně zabraňoval jinému, aby vyplnil svůj mandát. Třetí, ESRB bude muset také úzce spolupracovat se třemi evropskými dohledovými orgány. A tady můj kolega, pan Andrá Enry, se k tomu řekne více. Na závěr bych tedy chtěl říci, že já jakožto místo předseda ESRB eh, jsem plně odhodlán hodnotit rizika, která ohrožují evropskou finanční stabilitu a co je důležitější, také činit příslušné kroky. A jsem dnes plně ochoten zodpovědět jakékoliv vaše otázky, které můžete klást ohledně práce ESRB. Děku- ESFB. Děkuji. <laughs> to bylo opravdu velice efektivní, takže přejdeme teď k další prezentaci. Eh, pan Andra, eh, Andra mm, eh, Enrio, ten už asi mě má dost, protože už se vidíme asi po čtvrté za méně než týden. Takže prosím, Andro, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení členové výboru, jsem velice rád, že mám tuto příležitost zde hovořit jako druhý místo předseda ESRB dnes. A já jsem předseda společného výboru evropských orgánů dohledu a proto také se zaměřím na to, že je třeba sladit makro obezřetnosti a obezřetnostní dohled. Taková lekce je, že ten dohled nebyl dostatečně efektivní, že jsme nebyli schopni identifikovat nové zdroje rizika a vyvodit z toho důsledky. Já zmíním tři věci, kde je třeba aby ESRB eh, úzce spolupracovala s orgány dohledu. Za prvé, ehm, zatím ten E, zatím orgány dohledu dostatečně nepřispívaly do e, makroekonomického e, dohledu zatím. Jsou to tedy orgány dohledu nad bankami, které mají k dispozici údaje, ale jenom si je předávají. A to nestačí jenom si předávat údaje. Je třeba, aby poté následovala analýza a aby eh, toho součástí bylo i běžné hodnocení rizik a aby docházelo k agregování eh, různých, tedy i soft informací, které budou vycházet z inspekcí nebo kontrol na místech samých a z dalších revizí. Nedávno kolegium do, eh, orgánu dohledu eh, bylo vyzváno, aby provedlo hodnocení rizik, a to především, aby Eh, mm, předložilo analýzu těch přeshraničních skupin a aby provedlo tedy makro a, e, makroanalýzu, aby bylo schop, abychom byli schopni zjistit ta slabá místa, slabá pro stabilitu. A eh, my řešíme tyto věci jako orgány dohledu. Za prvé, Evropa musí přispívat k analýze rizik prostřednictvím Mm, pravidelných sektorových hodnocení rizik, musíme vyvíjet klíčové ukazatele rizik a také i nedávno již jsme poslali tu, ten základní soubor radě ESRB a e, musíme provádět i zátěžové testy, to je to, co provádíme teď. Máme jasné předpisy pro výměnu důvěrných informací a E, i lze na, za, na žádost před, mm, si předávat informace o jednotlivých institucích. Jsou tady ale výzvy. Na jedné straně e, orgány dohledu musí být v přímém e, kontaktu s finančními institucemi, ale musí si udělat vždycky takový makroobrázek nad jejich situací. Dále mm, často ten proces dohledu Eh, eh, je takový, že eh, ta, ty makroanalýzy jakoby byly v konfliktu s tou běžnou činností dohledu a ne, že to jsou vlastně doplňkové činnosti. Potom jsou zde nedostatečné mechanismy vynutitelnosti i, i když jsme jasně zjistili, jaké jsou problémy, tak nebylo jasné zajistit, aby byly provedeny efektivně všechny nezbytné nápravné činnosti. Je třeba tedy, abychom správně reagovali a e, my e, musíme mít mechanismy follow-up, abychom dohlíželi nad tím, že skutečně ta doporučení ESRB budou řádně uplatňována. A ESA tedy, e, proto orgány dohledu hrají zásadní roli při vytváření těch řešení a při monitoringu pokroku. Dále makro eh, eh, obezřetnostní dimenze a mikroobezřetnostní dimenze. To je třeba propojit. A ESRB bude vydávat doporučení, která budou zásadní, ale hlavní prioritu dohled, orgány dohledu musí dávat právě jejich uplatňování a monitoringu, že jsou eh, ta doporučení aplikována a přijímání nápravných kroků. Hm, zatím zjišťujeme, že někteří jsou laxní jednat a <clears throat> je třeba, aby ostatní orgány dohledu na takové ty laxní orgány tlačily a přinutili k činnosti. A v tom i Evropský parlament bude hrát důležitou roli. Třetí nedostatek je třeba eh, vyřešit institucionální rámec. Mm, mm, mm, my eh, musíme Eh, jednat tedy všichni společně a, a táhnout za jeden proves. A proto ESRB bude řešit eh, velké výzvy, jako eh, například spolehlivost údajů a dostupnost údajů, protože mm, bez dostupnosti údajů asi lze těžko přijímat regulační předpisy vůči institucím. Dále často finanční instituce jsou velice eh, rychlé při, ve své, při svém jednání a často ta rizika přesunou z nově regulovaných oblastí do těch eh, neregulovaných oblastí a to je třeba sledovat tyto vývoje. A eh, proto funkce dohledu je klíčová pro úspěch a já jako druhý místo předseda eh, budu zajišťovat, aby eh, docházelo k takovýmto interfejsům a aby vždycky jakékoliv problémy, které se zjistí, byly hned řádně řešeny. Děkuji říká paní předsedkyně, a mm, vidím, že hovořili jste podle eh, času, který přiděleného, takže to je vynikající spolupráce a teď budeme mít eh, odpovědi a otázky, čtyři minuty na otázky a eh, čtyři minuty na odpovědi. Jean-Paul Gozes z EPP, první otázky, první kolo otázek. Děkuji. Nejprve bych vás chtěl přivítat mezi námi, protože je to poprvé, v této funkci, kdy jste eh, předstoupili před evropské poslance a kdy se budete snažit odpovídat na jejich otázky, které, eh, jak doufám, budou k věci. V návaznosti na to, co jste tady zmínili, jednak eh, předpisy a nedostatky, které musíme napravit v nadcházejících letech, tak v té souvislosti bych chtěl položit otázku, jestli se dnes domníváte, že máte k dispozici eh, dostatečné lidské a rozpočtové prostředky, tak abyste mohli vykonat úkol, eh, který jste tady sami eh, nadnesli nebo hm, popsali. Děkuji. Mervin, when you're ready. Já s dovolením budu reagovat anglicky, protože to je oficiální jazyk ESRB a vím, že i moji kolegové z ESRB budou pečlivě poslouchat. Myslím si, že máme do zdrojů. A domnívám se, že skutečná výzva, která stojí před ESRB, nespočívá eh, tolik eh, v kolik máme lidských nebo rozpočtových zdrojů, protože máme velice talentované lidi v sekretariátu, 25 lidí máme k dispozici také eh, zdroje národních dohledových orgánů a Národní centra, a, a, a Evropské centrální banky. Ale eh, myslím si, že je tady eh, velká výzva, ta se týká dohledu jako takového, totiž kvalita úsudku. Nejde o to, aby byly velké podrobnosti, i když to bude také třeba, ale hlavně otázka, otázka toho, zda byl učiněn správný úsudek nebo ne, bude také záviset na eh, analýze, to znamená na kvalitě všech, kdo se na tom budou podílet. Takže silné místo ESRB spočívá v tom, že právě dává dohromady všechny guvernéry centrálních bank a nejvyšší představitele dohledových orgánů. A tito lidé jako tým pak mají přijít se společným soudem. Pokud nedospějeme ke vhodnému správnému úsudku, pak to asi něco eh, bude vypovídat o nesprávném výběru eh, lidí, kteří jsou jmenováni do národních centrálních bank v Evropské unii. Ale já mám důvěru, že máme ty správné lidi, takže znovu zdůrazňuji, že nejde ani tolik o eh, zdroje co do peněz nebo počtu lidí. Jedná se o kvalitu úsudku a hlavně o nasazení, o odhodlání, když se úsudku dosáhne, také podle něho jednat. A tady budeme potřebovat vaši podporu, protože ESRB bude někdy dělat tak takové věci, které mnohým budou připadat vysoce nepopulární a budeme potřebovat podporu tohoto parlamentu, aby nám poskytl veřejnou podporu, tak, abychom se mohli i pustit do finančního sektoru někdy, protože ten má často obrovskou moc eh, lobovací odolávat, ale doufám, že vy za tomu odoláte. Jean-Paul, chcete ještě eh, se do, na něco doplňkově zeptat? Ne, jste v pohodě, tak v tom případě přejdeme k dalšímu dotazu. Já jenom teď nevidím, kde je Provence Peter, tak dobře. Tak eh, další otázku položí Peter Skina za Eh, děkuji mnohokrát. Eh, vy jste oba bankéři, to je zcela eh, zjevné, ale přitom tady jsou tři orgány, pojišťovnicí, bankovnictví, trhy a zdá se, že také ERCPRB je tam hodně zastoupeno co do pracovníků. Máte 25 výborných lidí, uvidíte, kam směřuji svoji otázkou. Mnozí vědí, že já se hodně zajímám o pojišťovnictví pojišťovnictví a my si před, před, představujeme, že budete eh, přicházet s mnoha informacemi. Týká se to i o obezřetnostního dohledu. A kdo nakonec dohraje, vyhraje obezřetnostní dohled a nebo centrální bankéři? Tady může být konflikt. A máte už představu, jak můžete řešit eventuální neschody a jakou úlohu může tady sehrávat eh, společný výbor. Já eh, vlastně nevidím, že by tady byl nějaký konflikt. Podle podle mě jeden eh, z velkých problémů před eh, eh, krizí spočíval v tom, že pro měnou politiku byly jenom krátkodobé úrokové sazby jako nástroj a mělo to udržovat cenovou stabilitu, ale také stabilitu finančního systému. A ukázalo se, že obojí prostě nezvládá. mohlo to dosahovat cenové stability, ale nemohlo to zabránit tomu, aby se obrovsky nehromadila rizika a dluhy ve finančním sektoru. Takže ty nástroje, nástroje, které budou předmětem doporučení ESRB, se budou pak implementovat národními orgány a bude to velice vítaný doplněk celé škále politických nástrojů. A nevidím žádný zjevný důvod, proč by tady měl být konflikt. A myslím si, že před krizí, pokud by byl tady takový soubor makroobezřetnostních eh, nástrojů, bylo by to mohlo eh, eh, zabránit takové obrovské expanzi rozvah po celé Evropě. A myslím si, že pojištění to je zase něco jiného než bankovnictví. Tady sem tam mohou být systémová rizika, ale nemyslím si, že pojistovnictví je to tež jako bankovnictví, proto také se to reguluje různě. A nevidím, že by tady měl být nějaký zjevný konflikt v tom, že, protože dohle, představitelé dohledu a představitelé e, SRB vůbec si uvědomují, jak důležité je sledovat tato rizika, velice různá systémová rizika, která tato dvě odvětví mohou vytvořit vytvářet. E, ještě tam byla otázka týkající se společného výboru, nebo to bude pro další kolečko, jak si to představujete? Dobře, takže e, pak si musíte ještě zapamatovat, prosím si, pamatujete tu otázku na, na potom. Trošku jsme to teď tady vzmátli. Dále se zeptá Sylvie Gunnar za skupinu ALDE. Sylvie. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Omlouvám se, pane guvernére, ale budu hovořit francouzsky, i když váš pracovní jazyk, jazyk SSRB je angličtina, tak já tady mám francouzštinu. Mě by zajímal evropský aspekt vaší práce, když jsme jednali s radou, tak s námi jednaly vlády, eh, které mm, do textu komise a také byla tady vůle pana de la Rosiera, jeho skupiny, a oni tady měli eh, různé ochranné doložky, podle kterých to vypadalo tak, že rozhodnutí evropských orgánů by mohly eh, mít dopad na rozpočet členského státu, nebo že by měl mít tak, mohli mít takový dopad, dojem. V tuto chvíli jsme v situaci, v krizi eh, státní zadluženosti. Zadluženost eh, se neustále prohlubuje a vlastně to prohlubuje celý ten problém, ve kterém jsme. Mě by zajímalo, pokud ze eh, systémového pohledu zjistíte, že zátěžové testy si vyžádají rekapitalizaci, což by si vyžádalo samozřejmě veřejné prostředky, tak co s tím tedy vy jako ve vaší funkci uděláte? Děkuji. Já myslím, na to jsou dvě odpovědi na tu vaši otázku. První je role ESRB při těch zátěžových testech, kde nyní ESRB velice brzy se zapojí do peer review, takže e, na zasedání, příštím zasedáním e, si vyslechneme technické experty ohledně těchto testů a potom Andrea oznámí výsledky zátěžových testů poté. A ESRB musí vzít do úvahy výsledky zátěžových testů při rozhodování, zda-li ten finanční systém ještě eh, je zranitelný. Druhá část otázky se týká rekapitalizace. Již teď můžeme říct, a my jsme to již řekli mm, na eh, tiskových konferencích, že pokud, a zdůraznuju slovo pokud, bude nutné Eh, aby došlo k rekapitalizaci bank v Evropě, tak potom ty příslušné národní orgány musí být eh, připraveny, tedy mít nějaký plán, jak ta banka nebo ten orgán bude rekapitalizovat danou instituci. To bude zásadní. Samozřejmě bude nešťastné, pokud eh, budou oznámeny výsledky zátěžových testů a potom tam vznikne nějaké vakuum, pokud jde o E, řešení, mm, pokud je o rekapitalizaci. Takže je to ale na těch národních vládách pak. E, my jsme již řekli však, že v případě toho, že ty zátěžové testy, ano, budou zveřejněny v druhé půlce června, tak potom všechny národní orgány musí být připraveny případně rekapitalizovat jakoukoliv instituci, u kterých ten test ukáže, že rekapitalizace je nutná. Ještě dovolte jednu poznámku k zátěžovým testům, které se často prezentují, jako že někdo projde nebo neprojde testem. Ne. To je mm, je třeba se na to podívat eh, tak ten zátěžový test, ten eh, nám řekne, co kdyby nastal tento scénář, jaký by to mělo dopad a tak dále. Tam jde o to eh, vyhodnotit, jak ty instituce jsou zranitelné a exponované. My nevíme, jaký scénář ale nastane. To nevíme, eh, zda to bude ano či ne. Takže nemůžete se dívat na ty testy, jako že někdo projde či neprojde. Ne. A ta instituce, která projde, tak zase nemůže být institucí, na kterou potom zapomeneme, jako že už je to tam všechno navždy v pořádku. To ne. A ty instituce, které naopak eh, neprojdou, nebo kde se ukáže, že budou potřebovat kapitálu, tak eh, je třeba tedy potom mít na to plán. A ten, ty zátěžové testy se stanou běžnou součástí naší činnosti a většina finančních institucí má přeshraniční charakter, takže mohou být zdrojem systémového rizika, ale uvidíme, co nám řeknou výsledky do jaké míry ty instituce jsou zranitelné nebo ne a e, o tom budeme informovat jak politiky, tak i finanční trhy. Děkuji. A nyní přejdeme k otázkám na Andreu Enriu. První byla od Jean-Paula. Nebo chcete počkat? Ne, dnes tady uh, plním všechny funkce. Máme ještě otázku, která je pro, v podstatě pro všechny. Uh, já bych se na to chtěl podívat retrospektivně. Pokud váš instituce, váš výbor, kdyby váš orgán existoval před dvěmi lety, tak co byste změnili, pokud jde o státní zadlužen, zadluženost? Je to obtížné, ale uh, budete asi vědět nějakou odpověď. Yes, thank you. Ano, děkuji. Já jsem přemýšlel o tom, co by se bylo eh, stalo, eh, eh, kdybychom byli měli již tento systém v době krize. A já spíš jsem se na to díval z pohledu dohledu, než z pohledu SRB. Ale tady jde o dvě věci. Za prvé, očekával bych, že kdyby k tomu došlo, tak bychom mm, asi měli možnost mm, mm, přijmout eh, včasné varování a eh, eh, tedy říci, ano, to je ten stínový bankovní systém, který je zdrojem rizika. Já vím, že v centrálních bankách a o, u těch orgánů dohledu se hovořilo o možném systémovém riziku, které se týkalo těch tedy různých obchodů a těch typů činností, do kterých se banky pouštěly třeba, pokud jde o e, ty jejich závazky e, u státu, nebo tedy hm, pokud jde o tu angažovanost v těch e, státních dluzích. A e, asi možná došlo k nějaké koncentraci rizika, aby také, ale nevíme. A, hm, a, a ukazatelé nám ukazovali, že eh, eh, ta mm, že ty systémy tedy eh, nyní se staly mm, jaksi odolnějšími, protože ale SRB e mm, získalo velké know-how tím, že získávalo různé informace a kdybychom to byli, měli tento systém předtím, tak by nám to umožnilo asi eh, takový systém včasného varování a mohli bychom tedy vysílat signály a doporučení, eh, jak změnit různé věci. Další možnost by bylo vyhlásit stav nouze. A nyní, rad, nyní ESRB může požádat radu, aby vyhlásila stav nouze a za této situace orgány dohledu mohou přijímat i nouzová e, rozhodnutí, e, která se budou aplikovat v celé EU. A e, mm, vznikne zde potom dobrá spolupráce mezi, mm, e, or, mezi funkcí dohledu a centrálními bankami a to bude velice užitečné v takové nouzové situaci, kterou vyhlásí ESRB a poté bude jasné, že je třeba jednat. A tady asi, kdybychom toto byli, měli, tak bychom mohli bývat, bývali jednat koordinovaněji na tuto eh, krizi a to by byla právě byla ta přidaná hodnota. Dobře, ještě zde máme celou řadu otázek, eh, které v podstatě jsou na vás oba. A mm, takže je můžeme vzít teď Peter se ptal na společný výbor. Takže kdybyste mohl zareagovat na tuto otázku Petra Skindra. Za prvé, já mám zkušenosti z bankovnictví a teď jsem eh, druhý eh, předseda ESRB, eh, e ale také předsedám ve společném výboru. Takže my jsme se poprvé sešli jako společný výbor minulý týden. Do jisté míry jsme už přispěli k prvnímu kolu diskuse o rizikách a tabulkách ESR. A vlastně tady budeme mít eh, průřezovou tabulku rizik mohu říci, že zatím ještě nejsem úplně spokojen s tím, jak se provádí eh, hodnocení rizik v tomto průřezu sektory, ale myslím si, že jdeme na správnou cestou. Prozatím eh, dáváme dohromady sektorální eh, náhledy, ale myslím si, že by to mělo jít zhora dolů. Na úrovni společného výboru by se měla projednávat rizika a pak by se to mělo doplnit i o odvětvovou perspektivu. Ale už jsme dospěli k určitému pokroku. A rozhodli jsme se na prvním zasedání společného výboru, že svoláme osoby, které v rámci různých orgánů mají na starosti hodnocení rizik a to proto, abychom zefektivnili proces vytváření hodnocení pro další kolo eh, zasedání systém, Evropské rady pro systémová rizika. Děkuji a pak ještě nám tady zbývá eh, otázka, která se týká jak E, e, co by bylo bývalo jinak před dvěma lety porovnání se současnou eh, státní, eh, krizí státního dluhu. To se dá těžko říci. Samozřejmě před krizí, pokud by tady už ESRB existovala, tak bychom se nezabývali eh, rizikem, pardon, dluhem státu, protože to vyplynulo z krize, nepřišlo to proto. Po, předtím, proto bychom se zabývali tím, jak velký je bankovní sektor a dělali by nám starosti, jak velice expandují rozvahy bankovní bankovního sektoru. Andrea řekl, ústřední bankéři a představitelé orgánů dohledu eh, hovořili o mnoha projevech o tom, že tady byla malá prémie za riziko a že bylo příliš mnoho takových, kteří dostávali úřez, úžasné hodnocení z hlediska úvěryhodnosti 3Ačka, ale vlastně se to nějak potom neprojevilo, tyto všechny projevy, protože eh, to byla jenom kázání. E, to byla kázání o finančním sektoru. Takže je možná jenom pohřbít, pokud nikdo potom neposlouchal a nepoučil se z toho. Nikdo také se nesnažil ani vysvětlit prizika. Myslím, e, e, principy. Myslím si, že ESRB by byla měla dvě výhody oproti e, ústředním bankám a ostatním, kteří se snažili s ním vyrovnávat. Zaprvé, že bychom měli autoritu celoevropského orgánu za podpory všech státních, pardon, národních ústředních bank, čili mohli bychom základě této podpory říci, tak takovéhle riziko a tohle byste zhruba měli dělat. A ta druhá zásada, eh, eh, buď se tí, pravidly, anebo vysvětlete. Pak by měli ostatní možnost ne, eh, neignorovat, co budeme dělat, co my doporučujeme a pokud by to nechtěli použít, tak to vysvětlit. Proč ne? To by bylo věci hodně zlepšilo. Ale v posledu musím říci, že určitě nejvíce by záleželo na něčem jiném, totiž na úrovni úrovni politického nasazení při řešení těchto problémů v době, kdy se časy jevily ještě jako velice dobré. A před nástupem finanční krize problém spočíval mimo jiné i v tom, že média, politikové, dokonce členové parlamentu se domnívali, že se finančnímu odvětví daří velmi dobře, vypadalo velice úspěšně a vlastně ani nestáli o to, aby jim někdo vysvětloval, jaké tam eventuálně eh, vzniknou problémy, pokud se příliš rozroste. Takže takže jestliže ESRB teď vysvět, vysloví e, doporučení nebo varování, pak budeme určitě potřebovat podporu Evropského parlamentu tak, aby se ta věc potom dala nastolit a brát vážně, protože jinak před, při nejlepší vůli veškerá naše kázání před rokem 2007 prostě byla taková, že to nikdo neslov neposlouchal, kdybychom byli existovali. A teď by si myslím, že by to bylo jiné, e, aby e, máme teď problémy v Evropě, které jsou v současné době velice reálné. Nicméně ta expanze eh, rozvah už se teď neděje v tom sahu, eh, v jakém to bylo před krizí. Teď je na čase, abychom nastavili rámec, který by zabránil, aby se takové problémy objevily v budoucnosti znovu. Děkuji. Pervalš, teď je řada na vaši otázku. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, pane King a možná, že pan Andrea na to také bude chtít odpovědět. Mám eh, dvě otázky. První. Eh, byla nyní vytvořena tato nová struktura, tento nový systém a vytvořili jsme tady také poradní eh, vědecký výbor, kde všechny zúčastněné strany mají svého zástupce a měly by mít možnost v se do diskuze a mě by zajímalo, co čekáte od jejich aktivity a jak si představujete, že tento výbor no, bude působit proti vlivu ostatních aktérů, o kterých se ví, že někdy s velkým talentem a schopnostmi, eh, lobistickými aktivitami, jsou tady eh, střety zájmů a jsou tady různé eh, machinace s předpisy. Tak jak proti tomu budete působit? Nebo jak si myslíte, že tento výbor proti tomu bude působit? Potom, způsob, jak jsou hodnocena rizika. Tady je zřejmé, že především pokud jde o finanční stabilitu, tak to je to důležité, o čem tady jde, ale pokud jde o volnou, volný pohyb kapitálu, tak jsou tady různá makroekonomická eh, kritéria, eh, která se neřídí pouze pokud jde o finanční stabilitu. A mě by zajímalo, jestli byste se mohli omezit pouze na dohled nad finanční stabilitou, pokud jde o fungování trhů, z kapitálových trhů, protože vedle toho je tady přece také růz, eh, celá škála makroekonomických aspektů, které jsou také důležité. Jak eh, určitě víte, eh, byla stanovena jenom minuta na každou otázku, Andrea? Andre. Samozřejmě. Co se týče posilování dohledu nad kapitálovými trhy. Teď se klade velký důraz na posilování finanční stability a to je správné, protože jsme viděli, jakou škodu nadělá eh, nedostatečně eh, pevný dohled. Eh, Mervin už o tom hovořil ve svém úvodním vystoupení, takže si myslím, že nejprve eh, je třeba zjednat nápravu právě v této oblasti, aby se posílala podpora finanční stability. Děkuji za vaši otázku, protože si myslím, že my a parlament a rada vnášejí teď do evropské legislativy eh, nově mezinárodně dohodnuté věci ohledně regulatorní nápravy. A právě se tady posiluje náprava regulatorní, dohledová, protože tam byly určité chyby v dohledu, které se projevily během krize a myslím si, že právě v této oblasti se musíme více snažit. Nicméně, já chápu, o co vám jde. Samozřejmě, že nej, to nejde jenom o finanční stabilitu. Kapitálové trhy jsou tady i, i za jinými účely, ale myslím si, že jsme i vypracovali a vtělili do ESRB a ESA i dobré praxe hodnocení dopadu. A myslím si, že i až ESRB bude například eh, přicházet s doporučeními o regulatorními politi- eh, doporučeními, tak budeme se snažit také eh, vyhodnocovat dopad na politické a ekonomické systémy. Jedna z hlavních komponent práce SRB bude právě spočívat v tom, aby, jak říkal už předtím Mervin, vydávala doporučení, dokud ještě všechno běží dobře. Aby bylo možno jednat, zatímco se teprve hromadí rizika na té horní straně úvěrového cyklu. To všechno by mělo pomoci aby byla lepší podpora pro růst z dlouhodobější perspektivy. Co se týče poradního vědeckého výboru, to je, myslím, velice důležité vzhledem k tomu, jakou snahu musíme tady podniknout. Je velice důležité, abychom tady měli nezávislé názory a kvalifikovanou ekonomickou analýzu, protože i z té musí vycházet práce ESRB. Osobně bych očekával docela hodně. Například Martin Melvin byl eh, jmenován prvním předsedou poradního vědeckého výboru a právě on varoval před hromaděním systémových rizik mimo bankovní sektor už poměrně dlouho, čili takovýto eh, vstup eh, by byl býval velice užitečný, kdybychom byli bývali měli takovouto strukturu ještě předtím, než krize propukla. A dejme tomu, proces eh, výběru členů poradního vědeckého výboru velice rozsáhlý. A opravdu to byla velice delikátní jednání a velice důležitá věc i pro ESRB. protože jsme měli celou řadu vysoce eh, kvalitních uchazečů a eh, akademici zvolili ti, kteří jsou velice zběhlí ve finanční analýze a oblast, ostatních eh, příbuzných oblastech. Čili jsou to takové osoby, které opravdu mohou díky svému výzkumu hodně přispět k naší práci. Děkuji. Tam byly ještě dvě otázky. A původně si myslím, že byla míněna tato otázka pro pana Kinga, ale možná, že byste se tedy chtěl k tomu eh, ještě vrátit? Eh, bude to velice stručné, protože ta otázka je věru velice důležitá, protože to, co dokážeme zachytit regulatorními opatřeními, to je velice důležité ve snaze eh, zařizovat dohled a spravovat těchto finančních a spravovat finanční instituce. Musíme to brát velice vážně. A proto vědecký poradní výbor má Eh, dělat objektivní analýzu, protože jeho členové jsou nezaujatí. Martina Helvika už znám více než 40 let. Kdyby mě byl, eh, kdybyste mi řekli, kdo eh, by byl podle mého názoru nejlépe kvalifikován, aby byl předsedou tohoto výboru, tak by ho byl už před rokem vybral, protože je akademicky skvělý. Kromě toho má obrovské znalosti v bankovnictví, protože jeho doktorská práce o bankovnictví z roku 2007 opravdu o tom říká všechno. A vůbec a hlavně je to člověk poctivý. A ten si myslím může opravdu velice významně přispět. Pak dohled, a vy jste tady hovořili o kapitálových trzích, tomu bych řekla velice stručně jenom jednu věc. Myslím si, že by byla chyba, abychom zase příliš mnoho spoléhali na dohled, protože je, eh, lidský dohled má své meze v tom, co může eh, dosáhnout. Pokud by ti, eh, kteří řídili Citibank v New Yorku, nerozuměli, ehm, pokud ti nerozuměli rizikům, pak pravděpodobně jim nerozuměli ani představitelé dohledu, protože i ta struktura bankovnictví je stejně důležitá jako dohledový rámec a musíme zajistit, že tady bude taková struktura bankovnictví, že finanční trhy a lidé budou mít správné pobídky k tomu, aby se chovali rozumně, protože prostřednictvím dohledu nemůžeme překonat nesprávnou strukturu, která dává nesprávné pobídky, že se pak lidé chovají nestabilně, pak jak si bojujeme proti proti větru. Ano, dohled je opravdu velice důležitý, ale nestačí sám. Musíme brát věci i z hlediska struktury. Děkuji. A teď zpět k původnímu plánu otázek pro Andreu Silvia Gula. Děkuji paní předsedkyně, ještě na pana Kinga děkuji za odpověď, protože to bylo absolutně jasné, mně se to líbí a eh, na pana Enriu. Já mám na vás stejnou otázku, pořád stejnou otázku. Vztah mezi mm, krizí eh, mm, těch státních dluhů a bank. A já myslím, že i kolegové se mnou souhlasí, že eh, velice jsme ocenili ty zátěžové testy, kdy mm, vy eh, nyní jste náročnější než v minulém roce a také jak víme, od členských států očekáváte, že přijmou konkrétní opatření, a mm, po těch testech, tedy že budu na to reagovat. A já se ptám, jak budete postupovat, až budete mít výsledky ke konci června a mm, až mm, budete mít určitou vizi. A e, já souhlasím s guvernérem Kingem, to znamená, to není černobílá situace, ale je, to, e, je tam těch barev mezi tím daleko více. Ale kam až jste ochotní jít, pokud budete mít pocit, že některé členské státy někdy bych řekla ty velké členské státy třeba, nechtějí, aby nějaký evropský úřad se jim míchal do eh, jejich národních politik a rozhodnutí a eh, kam až půjdete třeba eh, obrátíte se na tento výbor, protože tam je možnost zapojit do toho parlament. Jak tedy hodláte potom aplikovat výsledky těch zátěžových testů? Jak budete dělat jejich monitoring? Děkuji. Děkuji za otázku. Ano, ty zátěžové testy samozřejmě, eh, to mi to mě hodně zaměstnává v posledních dnech, mm, protože nyní <clears throat> začínáme již analyzovat údaje. Pokud dovolíte v těch čtyř minutách, které mám, tak bych se chtěl zaměřit na <clears throat> toto. Nyní vytváříme tým expertů z národních orgánů, z centrální, bank, centrální evropské banky z, a tak dále. Samozřejmě e, tito experti podepsali striktní dohodu mlčenlivosti asi měsíc, šest týdnů, pokud bude třeba, budou analyzovat výsledky jednotlivých bank. To zatím neznáme, to není precedens žádný na to. To je poprvé v Evropě, kdy uh, orgány dohledu mohou eh, studovat eh, údaje a případně spochybňovat eh, a tak dále, tedy údaje bank, které jinak spadají do kompetence jiných orgánů dohledu. To je úplná novinka. Teď pracujeme na metodice pro to, aby tento proces, <clears throat> co to půjde, byl procesem důvěryhodným a konsistentním pro všechny banky stejný. Hmm, co se stane, až budou zveřejněny výsledky? A jak zajistíme, že budou přijaty řádně kroky? A jak jste laskavě připomněla, tak eh, my jsme eh, apelovali na eh, členské státy, aby přijali backstop measures, jak tomu říkáme. To znamená, hmm, hmm, není možné, aby banka třeba se zjistilo, neměla dostatek kapitálu a nebyla schopna tedy eh, se rekapitalizovat na trhu a nikdo by nebyl ochoten jim ty eh, prostředky poskytnout a ta banka by zbankrotovala bez toho, aniž by vznikla reálná krize, takže to by bylo nepřijatelné. Backstop measures je to, co státy musí přijmout ještě a musí být na to připraveny ještě před zveřejněním těch výsledků. A také bychom očekávali, že banky se dohodnou s příslušným orgánem dohledu a budou s ním plánovat, eh, jak tedy napravit ty nedostatky, které vyplynuly ze zátěžových testů. A i když zatím jsme o tom nediskutovali na schůzi, tak asi Mm, dejme tomu, jim dáme třeba šest měsíců, do kterých budeme očekávat, že přijmou nějaké nápravné kroky. A asi po uplynutí té lhůty, třeba do konce roku, eh, doufáme, že tedy, eh, eh, tedy rada tedy těch orgánů dohledu bude moci zrevidovat ty plány a jaké kroky se podnikly. Takže samozřejmě to závisí na tom, jaké budeme mít nástroje pro to, abychom mohli zajistit, že ty kroky budou skutečně reálně přijaty. Za prvé, tyto nástroje, které máme, ano, my máme nástroje, jako třeba nástroj obrátit se na váš výbor, výbor Evropského parlamentu, nebo můžeme vydávat doporučení. Je zde celá řada nástrojů, které lze použít ten fakt ale, že se zveřejní výsledky, tak si myslím, že to už bude velký tlak na banky. Již banky teď se kapitalizují právě proto, aby tomu předešly, až budou zveřejněny výsledky tak, aby už byly připraveny, aby již měli úkol splněny. A aby měli tedy řádně kapitál, který potřebují. To je důležité téma. Ještě bych zdůraznil, co řekl Mervin. Není to situace černobílá. Ano, my děláme činnost dohledu a přitom tedy třeba když zjistíme v bance, že tam existují problémy třeba s jejich systémy eh, kontrol rizik eh, a třeba ta banka i přesto všechno projde testem, tak stejně budeme muset eh, napravit ty nedostatky v bance. A na druhé straně můžete mít banky, které třeba budou pod tou prahovou hodnotou, ale <clears throat> protože my máme velice tvrdé tvrdá měřítka, pokud jde o definici základního kapitálu, tak e, třeba, nebo vlastního jmění, pardon, takže třeba ty banky mm, třeba budou e, mít hodně, e, tedy těch, hodně těch konvertibilních kapitálových nástrojů, které se rozhodnou, že v příštích letech přemění tedy v kapitál a vlastně tím budou připraveny řešit nedostatky vyplývající z testů. Ta situace bude tedy eh, eh, jaksi barvitější, bude eh, rozmanitější a my budeme pečlivě situaci monitorovat. Paní předsedkyně, nyní otázky <clears throat> na Mervina Kinga, Sven Gigold za zelené. Sven. Yeah, thanks a lot and also welcome here. Děkuji. Já mm, vám chci za nás poděkovat, že jste přišli a doufám, že se to stane pravidlem do budoucna. V zásadě mám jednu klíčovou otázku a to, jak ESRB jeho činnost zapadá eh, do činnosti Evropské komise, protože celá řada legislativy Eh, která se týká finančních trhů, je spojena s obezřetnostním makroobezřetnostním dohledem. My víme, že hm, já se omluvám Silvi, že to musím skonstatovat, ale víme, že to je zásadní otázka. Makroobezřetnostní aspekty musí být plně zakomponovány do eh, přijímaných legislativních návrhů. Třeba Eh, zodpovědné půjčování peněz. Nyní máme novou směrnici, která je na stole a která se právě týká eh, půjčování eh, trhu s realitami. A <clears throat> víme, že v některých členských státech to, byl, to byla příčina krize, byly tedy reality. A takže jak to bude tedy? Bude to zakomponováno do budoucích návrhů potom a vaše názory? Jak zajistíme, že vaše názory skutečně budou vzaty do úvahy při přípravě legislativy? Děkuji, to je důležitá otázka. Samozřejmě, že ESRB eh, e tady existuje teprve čtyři měsíce, takže jsme zatím se příliš nemohli zapojit do legislativního procesu, ale když si vzpomenete, co jsem říkal v úvodním vystoupení, uvedl jsem tam jeden je jasný příklad, eh, týká se to regulování eh, kapitálových požadavků, která může se velice projevit také na schopnosti ESRB činit závažná makroobezřetnostní doporučení. O tom jsme hovořili a myslím si, že všichni v naší radě si uvědomují. Eh, a proto je to praktický příklad, že už teď jsme eh, ochotni eh, hovořit eh, se zákonodárcemi na evropské úrovni o tom, co, ať už náhodou či ne, se může podepsat na schopnosti SRB vykonávat své úkoly. Samozřejmě, že my se zaměřujeme na makroobezřetnostní hledisko, ale pokud budeme mít pocit, že nějaké prvky legislativy by nám to mohly stížit, anebo naopak, že by nějaké prvky byly žádoucí, abychom mohli svoji úlohu plnit, pak určitě to řekneme nahlas, budeme o tom hovořit na tiskových konferencích, ve veřejných prohlášeních, na našich konferencích a v neposlední řadě i e, o tom bude hovořit předseda ESRB, který sem bude pravidelně docházet. Abych e, to trošičku skonkretizoval, znamená to, že můžeme očekávat systematický přístup, jak budete konzultováni. Myslím si, že určitě by bylo to potěšením pro komisi, aby si to poslechla, i to, co jste tady řekl. A myslím si, že by bylo určitě pro nás zajímavé vědět, zda Eh, se setkáváte s komisí za účelem eh, zjištění, jak můžete eh, poskytovat rady při legislativním procesu, jak, se, jak mohou se k vám obracet a konsultovat vás. Oli Ren je členem generální rady a proto my jsme okamžitě s všechno řekli jemu a říkáme všechno jemu a on to potom přenese zpět do komise. Nicméně on má na starosti regulování finančního trhu. Ano, ale je v úzkém styku s těmi, kteří to mají na starosti. Já si nemyslím, že bych si dělal hlavu s tím, že někdo neví, co my si myslíme, protože jestliže e SRB bude mít pocit, že má něco říci, pak to tedy nepochybně jasně řekne. Dnes dopoledne se konala konference a já a Andrea jsme tam byli. Možná vy byste ještě, Andreo, k tomu chtěl něco říci. Já jsem chtěl jenom dodat tolik, že eh, regulatorní eh, ustavení ESRB samozřejmě je takové, že se počítá s tím, že ESRB bude vyslovat doporučení k legislativním návrhům komise. Zatím jsme ještě nehovořili o eventuálních eh, pravidelných revizích připravovaných směrnic, nařízení a tak, aby Eh, to se teprve ukáže, jestli takovýto nástroj je třeba aktivovat, protože, jak říkal Mervin, ESRB funguje teprve krátkou dobu. Možná, že se ukáže, že by bylo dobré, abychom se podívali vždycky na takové legislativní návrhy eh, které by si takový náš vstup žádali. Na prvním zasedání už se například hovořilo o proticyklických kapitálových náraznicích. O tom hovoří Komise pro eh, realizaci balíku Bazilej 3 v Evropě. A samozřejmě je tady i úloha ESAS S, a ESRB. E e a je velice důležité, abychom se dopracovali společného názoru. Jak říkal Mervin, Pořád ještě z hlediska ESRB jsou tady věci, které působí v tomto ohledu jisté obavy. Proto si myslím, že nástroje už tady existují, abychom mohli k tomu přispívat. A určitě zcela správně se nás ptáte, zda máme už nějakou strukturu, jak takové věci sledovat. A upřímně řečeno, zatím ještě ne ale jsem přesvědčen, že ve střednědobém horizontu bychom měli vypracovat způsob, jak eh, poskytovat i vstup, nebo jak zajištit náš vstup i do eh, legislativního procesu tam, kde se toho týč, týče makroobezřetnostního ohledu. Teď ECR za eh, tedy Kane Swinburne. Děkuji za ECR. Eh, vy už jste hovořil o té věci v odpovědi Jean-Paul Gozesovi, ale chtěla bych se zmínit o nedávné zprávě FSB o stínovém bankovnictví, kde to definují velice šir, šir, eh, široce jako systém finančních zprostředkovatelů mimo eh, regulovaný bankovní sektor. Eh, možná, že by tady díky Bazileji 3 se mohly odstranit některé nedostatky, co se týče rizik bankovního sektoru. A dovedete si představit, nastavit i regulatorní eh, arbitráž a, eh, a i u těchto eh, prostředníků, protože tady se hovoří o bankovním regulování Bazileji 3 a zejména se jedná o sledování těchto neprůhledných zprostředkovatelů. Eh, Mario Draghi o tom dnes dopoledne hovořil. Andreo, je asi na vás, abyste na to odpověděl. Děkuji. Dobře. Eh, Stínové bankovnictví. Stínové bankovnictví to je jedna z věcí, která eh, není ještě na našem programu. A teď eh, dopracováváme ehm, mandát pro technický výbor. Ten určitě bude v této oblasti provádět technickou práci. Jak jsem řekl v úvodu, nejpr- mm, my musíme nejprve neschromáždit informace o stínovém bankovním sektoru. A Eh, jak paní předsedkyně připomněla, Mario Drak nezmínil, že jedno ze zjištění v tomto směru je takové, že tento stínový bankovní eh, sektor je velice rozmanitý, prochází různými jurisdikcemi. Takže to není něco, eh, co by zapadalo do jednotného rámce. Osobně co se týče tohoto sektoru, jsem velice eh, rád, že se na tom bude pracovat a myslím si, že je to společným úkolem evropských dohledových orgánů a ESRB. Já už jsem vlastně tady řekl, že pro mě je to oxymoron eh, stínové bankovnictví protože nic, co je bankovnictvím, by nemělo být ve stínu, alespoň ne ukryto před eh, zraky eh, představitelů dohledu jedná se vlastně i zase o systémová rizika. My jsme si dřív mysleli, že transformace rizika, likvidity, že to je hlavním zdrojem systémových rizik a věru tomu tak do značné míry je. Ale už nemůžeme se spoléhat jenom na systém, který eh, předpokládá pouze eh, monitorování bankovního sektoru. Musíme si uvědomit také, jaká se hromadní rizika mimo bankovní sektor. A tady jsou vlastně dvě možné cesty pro technickou analýzu. Jedna cesta je eh, přinést sem vše eh, do, pod jedno střechu, co spadá do regulo, regulování a, ne, a co vytváří systémová rizika, anebo takové aktivity, které um, vytvářejí systémové rizika, omezit a přísně to regulovat. Ale ono je to opravdu velice složité a vyžádá si to čas. Uh, protože to už není jenom několik málo institucí vysoce zadlužených, které vytváří systémová rizika. Dnes už můžeme říci, že se jedná o mnoho různých institucí, které vlastně vykonávají funkce podobným bankám a které přispívají k systémovým rizikům. Je to složitější, než to bylo v minulosti a také různé jurisdikce se na to možná dívají různě, protože v různých oblastech stínová malé bankovní instituce sehrávají různou úlohu. Je to obtížná úloha, ale myslím si, že je důležité, aby ESRB naschromaždila empirické důkazy a zjistila, jaké politické kroky by se měly podniknout. E, myslím si, že e, jsme sklouzli, ale každopádně k člověku, který o tom více nejvíce. A teď se zeptá Filip Lambert za zelené. Máte, jste připraven se zeptat? Pascal? If you don't mind. Pokud vám to nevadí, tak my jsme se vyměnili. Chtěl jsem položit otázku, nebo vlastně dvě otázky, velice stručně. Jedna se týká textu o derivátech. Werner Langen je tam zpravodajem a mě by zajímalo, jestli ESRB eh, e tady zaujme nějaké stanovisko k tomu, jak je tento text a především ustanovení, které se týkají analýzy systémového rizika, ehm, jestli tady k tomu zaujmete nějaké stanovisko, které zveřejníte, kde byste vyjádřili svá přání, jak byste si přáli, aby to bylo utvořeno, aby tam byla co nejlepší architektura, pokud jde o no, jaké kompenzační eh, nástroje, které si vzájemně konkurují. A mě by zajímalo, jestli zkrátka tady k tomu budete nějak vystupovat, k této záležitosti, jestli to nějakým způsobem budete se snažit ovlivnit. Potom druhá otázka, ta se týká uh, globálního vlivu na hospodářství. Vy se vyjadřujete tak, jako kdybychom už snížili globální uh, úroveň uh, některých vlivů na hospodářství. Máme soukromé zadlužení a sam vedle toho státního zadlužení a i soukromá zadluženost stále stoupá. Takže tady nejde jenom o to, abychom tady zabránili budoucí eh, krizi, ale jde o to, abychom eh, snížili tuto historicky nejvyšší míru zadluženosti i soukromé. Eh, navrhujete něco, čím bychom mohli soukromou zadluženost snížit nějakým kontrolovaným způsobem, ne chaotickým způsobem? Andrea, do you want to answer this? Uh, uh, K vašemu prvnímu dotazu, to se týkalo derivátů. Pokud jsem eh, tomu dobře rozuměl, jedná se o kompenzační mechanismy, eh, Ono se hodně teď pracuje na derivátech, také eh, na mimoburzovním trhu a legislativních pobítkách. Tady samozřejmě ten, ta ústřední protistrana, to je protiváha, protistraha je velice důležitá věc, čili teď se připravují legislativní iniciativy, které budou mít dopad na systémová rizika. A je možné, že ESRB se k ním bude vyjadřovat. Jak už jsem o tom hovořil předtím, takové diskuse vedeme. V případě potřeby. ale rád bych zdůraznil tolik. Já si nemyslím, že hlavním úkolem ESRB je revidovat legislativu. Je ovšem důležité, abychom měli určité mechanismy k dispozici, abychom měli jistotu, že připravovaná legislativa se opravdu dobře projeví na systémových rizicích a SRB by měla mít možnost toto vždycky diskutovat, aby se zjistilo, zda eh, je třeba, aby do toho vstoupila, aby se k tomu vyjádřila. Ale obecně vzato, já v tomto okamžiku nevidím, že by bylo eh, důle významné, aby momentálně SRB zasáhla, ale určitě eh, se tak takové eh, okamžiky vyskytnou. Nevím, jestli jsem vám správně odpověděl. A pak ještě k omezení zaručení dluhu kolaterály. Eh, všechny tyto mechanismy určitě mají dopad na systémová rizika. Proto je důležité, aby se všechny tyto iniciativy činily na základě rozumných empirických důkazů. A to právě schromažďuje ESRB pro sledování monitor eh, systémových rizik. A je důležité, aby se k tomu potom v, v iniciativách přihlédlo. Takže ku příkladu řízení zajištění dluhu ze strany ústředních protistran a podobně. A veškeré ty informace, které může mít k dispozici ESRB, je pak třeba také využít a bylo by důležité, aby to přispělo k diskusi o legislativních iniciativách. Melvin asi by se chtěl k tomu také vyjádřit. Já bych odpověděl na otázku, která se týká financování dluhem, zadlužení. To je obrovská výzva pro finanční sektor. Tady došlo k snížení zadlužení, ale evidentně se navýšilo financování dluhem ze strany státu. Státní dluhy rostou a to není úplně nespojené. A teď soukromý sektor závisí na tom, jestli se díváte na korporátní nebo na domácnosti. Někde to šlo trochu nahoru, nebo to zůstalo zůstalo stejné. Celkově vzato od začátku krize problém dluhu a ten celý rozsah dluhu v ekonomice je pořád ještě obrovský a vytváří to obrovská makroekonomická rizika a proto také jsou tak nízké úrokové sazby a proto centrální banky mají před sebou důležité úkoly pro správné nastavení měnové politiky. Tyto makroekonomické výzvy budou trvat ještě mnoho mnoho let a vytvářejí další potenciální systémová finanční rizika. A pokud současné ovzduší by se změnilo těch velice nízkých sazeb, pokud by sazby stouply, pak ekonomické dopady při současném vysokém zadlužení by byly ještě závažnější. Proto já rozhodně nepodceňuji rozsah těchto výzev a myslím si, že ESRB má opravdu nástroje ve své disku, ke své dispozici, aby, mohla smi, sni, aby ne, nemůže tedy přímo snižovat zadlužení, to nemůže, ale může upozorňovat na rizika a na to, co z toho plyne, z tohoto vysokého zadlužení. A otevřeně řečeno, e, e, asi každý politik na světě o tom ví, protože to jsou problémy, které převažují v našem životě během posledních čtyř let. Je to obrovský problém a je to také částečně e, důvod, proč ta finanční krize, která začala uprostřed roku 2007, ještě zdaleka není překonána, ještě bude trvat mnoho let a její důsledky eh, nám budou trvat ještě dlouho, než překonáme. Teď se zase vracím eh, k tobě, Kay. Ideálně na tvoji odpo- otázku odpoví Mervin. Určitě oba pánové jsou naprosto stejně schopni zodpovědět otázku, záleží na tom, kdo chce. Když um, postupujeme eh, s legislativním problémem, týká se to i přeshraničních bank. Chtěli byste se k tomu vyjádřit z hlediska systémového rizika? Zda 27 ex ante eh, fondů, anebo zda jeden fond by byl lepší, nebo zda z hlediska rizika to nečiní rozdíl a jaká rizika by takováto mm, ustanovení předem financovaných subjektů mohlo mít z hlediska rizik a z hlediska ekonomického růstu v Evropské unii. Děkuji, k tomu se můžu vyjádřit eh, velice jasně, protože já jsem velice pro tyto režimy. A jestliže máme 27 různých režimů řešení, eh, Eh, což asi není eh, všude možné. Pak je důležité, aby v podstatě fungovaly velice podobně a nevidím, že by tomu něco výrazně bránilo, protože si myslím, že většina států, většina eh, příslušných orgánů velice dobře vědí, o co jim jde touto resolution, protože chtějí přijít s tímto řešením dluhu. Čili má to být alternativa oproti úpadkovému právu, protože někdy by to způsobilo velké problémy pro normální vkladatele, protože já jsem velice pro tyto režimy řešení dluhu a myslím si, že by to nemělo být jenom v Evropě, ale na mezinárodním úrovni vůbec a ty by se všude měly provozovat velice podobně. Ale já nejsem proto, abychom tady měli fondy pro tato řešení, resolution funds, ať už by byly jednotné nebo více. A jsou tady jisté obavy s tím spojené, protože banky by řekly, aha, vždy to jsou naše peníze a e, ty jsou tady od toho, aby mohly vykoupit nás, až se nám něco nebude dařit. A ať už to bude evropský nebo národní fondy. Víte, my jsme předtím neměli takovouhle krizi. A pak najednou za 30 let třeba by tady byl obrovský fond a pak by se řeklo, komu vlastně patří. A myslím si, že by tady byl obrovský tlak, aby se z něho vypomínalo pomáhalo bankám. A to se nemyslím, že by bylo rozumné, protože to by dávalo nesprávnou pobídku. Pokud eh, je tady jeden problém, který musíme v Evropě vyřešit a na mezinárodní úrovni, pak je to problém bank, které jsou příliš velké, než aby se mohly nechat zkrachovat. Banky, které mají pocit, že klidně mohou mít velký dluh a brát rizika, protože když se něco zvrtne, pak vy, já a všichni naši spolu eh, daňoví poplatníci je vykoupíme, což se věru v této krizi stalo. To je problém problém, který musíme vyřešit. A jak se to dá udělat? Udělat se to dá tam, že se zavede jasný režim řešení, kde bude jasně e, řečeno, že je možné dát uvrhnout e, e, ty ztráty na jiné než obyčejné střadatele a že tohle by měli všichni e, vědět, že se může stát a že se nemají spolehat na to, že je vždycky vykoupí daňoví poplatníci. Zatím postupujeme docela rozumně. Ještě nám zbyl Hans-Peter Martin, Vern Lengen, Van Gong, Wong Klins a pak Gay Mitchell. A další už nikdo mít e, možnost nebude, to už bude všechno. Hans Peter Martin. Hans-Peter Martin bude další. Děkuji, to se zrovna hodí. Chtěl jsem se zeptat pana Kinga, protože tady právě hovořil o tom, že některé banky jsou příliš velké na to, aby mohly zkrachovat. tak mě by zajímalo, jestli u tak velkých bank se tady eh, také eh, zohledňují nějaké národní faktory, například vztah eh, k hrubému domácímu produktu, například Island a další země, nebo například i Rakousko. Mě by zajímalo, jestli máte nějaké představy o tom, jaké limity by tady mohly existovat. A druhá otázka, pokud jde o požadavky v rámci Bazelie 3 na vlastní kapitál, tak vždy uh, Eh, se hovoří o tom, že když se to v Evropské unii bude řešit přísněji, tak tady bude nevýhoda, konkurenční nevýhoda oproti USA. Mě by zajímalo, jaký na to máte názor. Za prvé je třeba uznat, že Eh, za správných okolností, tedy je to špatné u každé banky, když zkrachuje, protože to může být nakažlivé a eh, pokud je, eh, je třeba tedy ji zachránit, vykoupit, protože jinak by to způsobilo nákazu a to byl problém ve Spojených státech, v Evropě, v Británii. Všechny země, kterých se týkala finanční krize, trpěla právě tím problémem, že ty banky jsou příliš velké na krach a Uh-huh. Rada pro finanční stabilitu pracuje tvrdě, eh, snaží se nalézt řešení pro to, jak by měl vypadat ten záchranný režim proti bankrotům. A ono bude strašně těžké mít na to jeden režim záchrany před bankroty, jeden jednotný režim. Asi tady budeme muset spolehat na ochotu příslušných národních orgánů, aby spolupracovali nemůžeme, aby ty mezinárodní banky se staly tak velké, že si myslí, že jsou větší než ty národní orgány a než ty evropské orgány a mohly by se stát hrozbou. Není to otázka těch nějakých limitních hodnot. Ne, <clears throat> musíme aplikovat ten režim vůči všem bankám, které budou v tom pokušení a zajistit, aby ty banky neohrozily stabilitu celého systému. A teď pokud jde o mezinárodní dohody, na no, mezinárodní dohodu je třeba, abychom my hovořili s americkými kolegy, abychom, pokud to půjde, se dohodli na kapitálových požadavcích a e, to je takzvaný SIFIS, e, tedy systémově důležité finanční instituce, tak na těch se musíme dohodnout a já doufám, že se nám to podaří a já jsem přesvědčen, že teď to bude snažší, když Evropa hovoří jedním hlasem. Ve finále musíme však uznat, že země, které chtějí podporovat eh, velké bankovní systémy eh, eh, relativně vůči tedy jejich HDP, tak stejně si nemohou eh, dovolit, aby ten systém se stal příliš velký, aby to bankovnictví byly příliš velké ve srovnání s jejich HDP. To byl třeba případ eh, Irska, protože potom eh, daňoví poplatníci na to nebudou mít, aby je zachránili. A my to vidíme jasně na příkladu Islandu a Irska. A některé státy mají pocit, že i když se nedohodneme mezinárodně, tak vnitrostátně budou muset vy, eh, vy, eh, vyřešit ten problém těch obrovských bank, které se nemohou dovolit nechat krachnout. A, ale je třeba, abychom se dohodli mezinárodně, protože jinak ta příští krize, ať přijde za 10, 15, 20 let, tak lidé řeknou, oni tehdy věděli, v čem je problém, ale jenom ho neřešili. A to by bylo eh, velice špatné dědictví, odkaz budoucím delegacím, de, generacím. Proto musíme na tom pracovat. Když to bude problematické se mezinárodně dohodnout, ale musíme tak, aby ta příští krize nevznikla kvůli tomu, že jsme nevyřešili problém těch velkých obrovských bank. Ještě další. Kolega Leinen. Děkuji. Slyšel jsem jak jste tady odpovídali na otázku paní Gujár a e, dalšího řečníka a tady bylo řečeno, e, že se možná budete vyjadřovat také e, k legislativním postupům, k předpisům a poslední slova pana Kinga mi napovídají, že zatím ještě nemáme žádný mechanismus, kde by něco takového mohlo být Eh, definováno. Například v islandských bankách je až 350 eh, v poměru k vnitřnímu HDP a v irských bankách je to až 250 to znamená, že ten mechanismus v minulosti nezafungoval. A navíc eh, tento proces souvisel hlavně s většími bankami, například Societe General, která převzala KBC nebo Fortis a potom je tady Commerzbank, která převzala eh, Dresden Bank a proto by bylo potřeba tady přesně vypracovat kritéria. A potom mám další otázku, otázku, jak zátěžové testy budou přesně vypadat. K tomu tady také padly různé otázky. Pokud jde o Bazily 2, tak je několik zemí, které to zatím ještě neprovádí a pokud jde o započítatelný vlastní kapitál, tam jsou desetileté lhůty pro tiché vklady, to je zvláštnost bankovního sektoru v některých členských státech Evropské unie. A potom tady mám otázku na pana Andrew. Teď tady provedete zátěžové testy, řeknete, že za půl roku přijdou výsledky, ale potom už se bude vycházet z Bazileje 3 eh, pro vlastní kapitál, aniž by se respektovalo těch 10 let přechodné lhůty u těch eh, tichých vkladů. Mě by tedy zajímalo, jak eh, Evropský dohledový orgán tedy takto přijímá věci, které narušují hospodářskou soutěž a nejsou právním základem. My jsme ti, kdo tady spolu rozhodují, také pokud jde o Bazilej 3. Jenom minutu máte, ne dvě. Ale já bych chtěl ještě dodělat tu otázku. Mě by zajímalo, z jakého důvodu EBA e, u posledního stresového zátěžového testu ty podmínky pro a, vlastní kapitál e, změnily. Mm a tím vlastně se naručuje hospodářská soutěž na úkor některých jiných skupin. to myslím, že to budu považovat jako další otázku za EPP. Tak, Andrea. Děkuji. Děkuji za tu otázku, eh, protože tak mohu eh, objasnit, eh, jaké bylo to rozhodnutí. Za prvé, my máme legislativní definici kapitálu která vychází z tier 1, z třídy 1 a tato definice kapitálu v podstatě byla eh, diskreditována, protože mm, když trhy nevnímaly hybridní nástroje za eh, eh, spolehlivou ochranu proti ztrátám a DG, pardon, AG20 a e, za zasedání v Soulu v listopadu se dohodla, že musíme mít jasnou identifikaci, jasnou definici kapitálu, která bude vycházet z vlastního jmění, tedy ze stavu jmění a mm, tedy, e, pardon, akciového jmění. Takže i G20 tedy rozhodla e, vyjadřovala se k návrhu bazilického výboru a to je mít určité dost dlouhé, tedy přechodné období, než se přejde na ty nové ukazatele kapitálu a do té doby tedy, než dojde k oživení ekonomiky, bude platit. E, cílem EBA není tedy e, spochybňovat toto rozhodnutí, proto e, zatím tedy jsme aplikovali tuto novou definici, ale my jsme eh, pracovali se stávající legislativní definicí a využili jsme ji, využili jsme uh, užší definici kapitálu z tier 1, z tedy té třídy 1 a to aplikujeme od 1. ledna tohoto roku. My jsme se dohodli mezi sebou tak, že uh, ten benchmark, to, eh, ta kritéria budou se velice blížit definici kapitálu, která bude platit k 1. lednu 2013, až bude eh, se uplatňovat nový rámec. Takže teď máme hm, takové přechodné období. A poněvadž období, eh, které pokrývá zátěžové testy, to je do konce prosince 2012, takže eh, do té doby ty banky budou muset si eh, nastavit ten kapitál tak, jak je třeba podle nových požadavků a připravit se na to. Ale to ten nový požadavek Bazile 3, tak ten se bude aplikovat až v roce 2018 a bude to daleko tvrdší všechno. A další důležitá věc. My aplikujeme stejná kritéria, jako Spojené státy aplikovaly eh, eh, ve svých zátěžových testech. Je třeba, e, to je třeba, aby ty výsledky vždycky byly důvěryhodné a platily všude po celém světě. Naše banky, především banky v některých státech, e, které mají problémy s státními deficity, tak ty banky tam právě mají problém na finančních trzích. E, a a i hodně eh, kapitálu dostávají, tedy hodně do nich investují zahraniční a to američtí investoři. Proto eh, mm, mm, všech, to, ta definice kapitálu musí být srozumitelná i pro zahraniční investory. A i když eh, a s tím, že tedy víme, že v roce 2018 se bude plně aplikovat Basilej 3. Další SND SND, socialisté, eh, socialisté, demokraté, kolega Van Gogh. Děkuji, já se obracím na pana Kinga. Mnoho uh, uh, bank se donívá, že existuje uh, že systémová rizika um, zadluženosti. Pokud je o Spojené království, tak zadluženost je srovnatelná s mnoha zeměmi eurozóny. Podle našich informací je to tak, že anglická banka tady měla masivní intervence, snažila se tady odkoupit eh, eh, státní eh, půjčky. Mě by zajímalo, jestli víte, jak to, bylo, v jaké vysoké, v jaké výšce to bylo a mě by zajímalo, jestli to zmírní nebezpečí státní zadluženosti nebo krize státní zadluženosti ve Spojeném království a tak jako a jakožto místo předseda ESRB, jak se z toho poučíte a jak si myslíte, že by eh, tady Evropská centrální banka se z toho měla poučit, aby zasáhla, pokud tady budou nějaká taková systémová rizika v souvislosti se zadlužeností v některých zemích eurozóny? Děkuji. My jsme nakoupili Eh, za 200 miliard liber. Je to vlastně poměrně standardní nástroje měnové politiky, aby se navýšilo množství peněz eh, v ekonomice, aby se nesmrštila eh, dodávka peněz a i Evropská centrální banka, i my eh, se díváme na dodávání peněz do oběhu jako na velice důležitý ukazatel. Myslíme si, že bez těchto nákupů by měnová politika byla zbytečně přísná. Za druhé, nemyslím si, že to mělo nějaký dopyt, dopad na obavy ze strahy trhu trhu, ze strany trhu o státním dluhu, ale záleželo na tom, co podnikla vláda před i po volbách a zejména to, co učinila vlá- nová vláda loni, e, která zavedla velký střednědobý e, plán pro řešení velkého fiskálního schodku, které Spojené království má v důsledku finanční krize. A e, tedy právě na tom, co dělá vláda, závisí, jak vnímají e, státní e, dluhy finanční trhy, ne co dělají banky. Děkuji. Teď přecházíme k otázce Clinta, také pro Mervina Kinga. Děkuji. Finanční sektor do značné míry se globalizoval co do své podstaty a proto, když se díváme na eh, systémové rizika z evropského hlediska, pak dostaneme jenom část žádoucí odpovědi a určitě by bylo užitečné a žádoucí, abyste své závěry dávali dohromady také se svými protěžkami v jiných částech světa, zejména v USA. Máte pokud vůbec nějakou formální strukturu, nebo neformální, pro spolupráci s orgány ve Spojených státech? To je první otázka. A za druhé, některé vaše diskuse a vaše úsudky, vaše závěry, závěry eh, pokud se zveřejní dříve, než si to sami budete přát, pak by to mohlo mít zdrcující efekt na trhy. Jak můžete zvládat toto riziko? Eh, to jste řekl velice důležitou věc v té první otázce, že finanční sektor je co do své podstaty globální a opravdu některé základní ekonomické příčiny bankovní krize byly globální. Ne patřili na konkrétní kontinent, ale obráží eh, to tok eh, kapitálu z úsporných zemí v Asii, tam, kde se méně spoří. A myslím si, že to bylo velice podstatné, eh, co pohnalo dopředu finanční a bankovní krizi. Takže ano, v ESRB si nemůžeme jenom říkat, budeme se tvářit, jako že Evropa je ohra, ohraničená a eh, můžeme eh, ignorovat zbytek světa. To nemůžeme. A já jsem také v úvodu hovořil o tom, že je velké riziko, jak dlouho budou trvat eh, nízké úrokové sazby a pokud by eh, na základě toho, co se bude činit v Ázii nebo někde jinde mimo Evropu, jestliže by kvůli tomu se úrokové sazby tady zvedly, tak co to bude znamenat pro finanční sektor. Takže musíme o tom hovořit a mm, i s našimi protěžky jinde na světě. Nemyslím si, že má smysl dělat nějakou tady formální mašinériu, že už máme víc než dost různých výborů, které byly vytvořeny po této krize. Takže teď potřebujeme, aby se hlavně všichni bavili otevřeně, byť v soukromí, ale musí být vůči sobě lidé upřímní a být ochotní něco dělat. Jean-Claude Trichet a já také se, se pravidelně scházíme se svými protěžky na G20, také v Bazileji, tam, kde se e, jednou za dva měsíce schází centrální banky a také se scházíme na Mezinárodní rovém fondu a na G7 komise. Je to spousta příležitostí. Naše náměstnice, jaké zasedají na Radě pro finanční stabilitu a je důležité opravdu se na to dívat z toho hlediska, jak říkáte, vidět zdroje rizik, důsledky našich akcí, protože to všechno si uvědomíme jenom budeme-li také vědět, že Evropa je součástí širšího obrázku. Druhá otázka. Tady jste nadnesl eh, zcela mimořádnou, eh, neuvěřitelnou možnost, že se naše závěry zveřejní dříve, než si to vynese se to ven, než si to budeme přát. Myslím si, že to není zvykem, nestává se to u centrálních bank ani v Bazileji, na jiných forech centrální bankaři nevynášejí než věci. Někdy to dělají politici, ale centrální bankaři málo kdy. A já tedy doufám a věřím, že kolegové, kteří eh, sedí u stolu s námi v ESRE, e, budou opravdu všechno, co potřebuje být důvěrné, také zachovávat důvěrné. A zatím to tak bylo je to také otázka důvěrných informací pro byro tohoto výboru, jejich informování a ti, kteří se toho zúčastní, by měli zaznamenat tu otázku a odpověď, která právě byla poskytnuta. Teď se zeptá Gay Mitchell, teoreticky pro Andrea Enriu. Vidíme, kdo na to odpoví. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se chtěl zeptat pana Andrie. ESRB is zdali ESRB je akceschopná, zdali tam není příliš mnoho lidí a e, zdali skutečně je to něco, co nám pomůže v krizi a e, vy jste e, řekl, že ještě poplatníci nebyli schopni zachránit finančně banky a je, mm, jak víte tedy, mm, mm, my jsme ale eh, zvýšili ten náš deficit tolik rapidně právě kvůli tomu, že jsme přibírali ty jejich dluhy. A, mm, ale my jsme eh, se snažili a snažíme řešit tento problém. Ale potom je to otázka kapitalizace bank a důvěry v banky. Celá, že hodně lidí mi říká, že se bojí tedy tam mít depozita ještě. A my jsme hodně uvítali ta, eh, tu likviditu, která byla poskytnuta, to vítáme, ale pomohlo by, ptám se, eh, pro tu důvěru, aby spíše něco z toho mm, se stalo dlouhodobějším, třeba 6 až 12 měsíců, aby lidé eh, viděli, že E, ten irský poplatník není povinen udělat všechno naraz hned teď a že e, i ze střednědobého pohledu bude ta e, pomoc k dispozici. Andreo. První část. <clears throat> Ano, <clears throat> to je hodně lidí, to je pravda, ale já myslím, že v tom je i síla ESRB, že všichni dotčení kterých se týká eh, makroobezřetnostní dohled, jsou zapojeni do tohoto. My musíme samozřejmě se vyhnout tomu, aby se to nestalo pouze nějakým řečnickým stolem, ale že budeme něco produktovat, a že budeme efektivně, budeme schopni identifikovat rizika a apelovat na řešení já myslím, že v prvních měsících existence to tak vypadá, že ano. Za prvé steering committee, řídící výbor je významným orgánem, který dává mm, takovéto strategické eh, vodítko, eh, nastoluje takovou strategickou diskuzi, je to tedy zúžený orgán a potom jsou tam ty technické pracovní skupiny, které mm, Eh, právě připravují potom konkrétní eh, eh, vstupy. A dále my se snažíme tedy pracovat s takovým širším odborným zázemím, které zapojujeme a všechno se diskutuje transparentně. Největší nedostatek ke kterému došlo a během krize právě, že nebylo žádné takové <clears throat> fórum, kde bychom mohli vést transparentní a důvěrné informace se všemi, eh, kteří hrají roli ve finanční stabilitě. A teď máme toto fórum a je dobré, že všichni, kteří se dotýká, tam mohou eh, působit. Děkuji. Marvin, já nejsem pro velká zasedání, velké schůze, <clears throat> ani pro malé schůze, když eh, eh, se jenom schůzuje. Já myslím, že je třeba mít více času na přemýšlení než na schůzování, ale co se mi líbí je, že eh, ti, kteří tam působí, jsou skutečně vrcholoví pracovníci, činitelé a Oni eh, se tomu hodně věnují, já obdivuji jejich angažovanost, že tomu věnují tolik času, že jsou ochotni vložit eh, svoji energii do této činnosti, On, mm, protože mm, právě eh, ty problémy, které vznikly, také vznikly kvůli tomu, že takové žádné forum neexistovalo. Já vím, že to je těžká diskuze mezi irskými orgány, evropskými orgány. Irská vláda a irský lid musí řešit obrovské problémy a je to tedy aby se, na tom, aby se to vyřešilo bilaterálně. Samozřejmě je snaží eh, eh, vyřešit ten dluh, když ta splatnost je delší, ne, a ne když se musí peníze vracet rychle. Ale tam eh, jaksi je velký precedens eh, několika desetiletí státního dluhu a proto i tedy hodně Británie chtěla tedy tu další splatnost. A také i z té banky samotné musí méně spolehat na krátkodobém financování a mm, mm, emitovat eh, nástroje s dlouhou splatností, eh, protože samozřejmě eh, to je taková praxe, která se jim líbila, když tedy sami půjčovali peníze na krátkou dobu, a, ale zase naopak oni vraceli za dlouhou dobu. To je rychlý způsob, jak vydělat peníze a je třeba říci ne těmto praktikám a nemůžeme podporovat takovéto eh, výdělečné finanční operace. Je třeba, aby eh, všichni eh, se snažili a my všichni musíme z toho vyvodit po naučení, že důležité je tedy prodloužit tu délku těch spatností toho dluhu. Děkuji, paní předsedkyně říká. Teoreticky ještě bychom měli mít jednu otázku za EPP a za SND, ale Perváš a Berne hovořili více než dvě otázky a v podstatě zdvojili ty své dotazy a již teď nemáme ani čas eh, tak já se omlouvám těmto dvou frakcím, že jsem jim eh, tyto dvě otázky odejmula. Děkuji, děkuji místo předsedům ESRB, ano, mm, samozřejmě. Vždycky ke konci ta diskuze, když se všichni správně zahřejí, tak ta diskuze je zajímavější, takže by příště asi bylo vhodné, abyste s námi zůstali déle. Děkuji. A nyní technická pauza pár minut a poté budeme pokračovat eh, se zprávou kolegyně Kay Swinburne. Okay, if everybody is back, um, we'll now move on to point four, which is the uh, uh, Kay Swinburne's report. Teď se dostáváme ke zprávě Kay Swinburnové o Eh, politice v oblasti auditu, poučení z krize. Hlavním výborem je právní výbor a my budeme projednávat eh, pozměňovací návrhy. Kej má slovo. Dnes odpoledne budu velice stručná, začnu omluvou protože už eh, i tak jsme měli nabitý harmonogram a ještě to přerušila velikonoční přestávka. Mnozí členové nebyli k dispozici a teprve teď byl vlastně navrhnut text, kompromisu. Naštěstí jsme byli schopni udržovat styky s pracovníky stínových zpravodajů a také s Jury, ale jak vidíte z předložených pozměvacích návrhů za Ekon i Jury, je, jsou tady velice roz, rozdílné eh, na vzory na politiku v oblasti auditu pro budoucnost. Takže si myslím, že všechny požadavky pro legislativní zprávě ze strany parlamentu vůči komisi by vždycky měl být podložen dobrým nezávislým hodnocením dopadu tak aby cokoliv nakonec bude v konečném legislativním návrhu mělo solidní základ. A e, myslím si, že je důležité v pozměňovacích návrzích zajistit opravdu jednotnou vysokou kvalitu auditu ve všech sektorech. Je také důležité, abychom viděli jednotnou nit ve všech pozměňovacích návrzích. Totiž, že tak či onak je třeba navýšit e, počet účastníků, eh, kteří nabízejí auditorní služby, zejména zákonně, ze zákona dané externí audity. Ale eh, když se bude navyšovat počet hráčů v oblasti auditu, zase by to nemělo eh, pro evropské podniky neuměrně navýšit náklady, aby dodržovaly zákonné požadavky na externí audit. Na základě diskusí a poznavacích návrhů myslím si, že mohu teď asi akceptovat konstatovat, že standard auditu by měl být podržen ve všech sektorech a že by měly být diferencované finanční služby pro různé sektory, že to už by byl asi krok příliš daleko, protože by audit měl být audit a standard standard. Mám také dojem, že jedno obecné téma je, že audit je nedílně spjat s korporátní zprávou. Auditoři mohou udělat jenom něco, něco, ale samozřejmě, že podniky sami mají e, své výkazní povinnosti a audit to už je jenom ta poslední kontrola. Takže to jsou určitá společná témata, která se objevila v poznávacích nálezích i v diskusích, které jsem vedla i se stínovými zpravodaji, i s panem Hidalgo. Takže já budu dnes prostě poslouchat vaše názory, abychom mohli finalizovat eh, návrh, který dnes odpoledne nebo večer ještě dostanou stínoví zpravodajové, abychom to zítra mohli dodělat. Doufám, že už během příštích pár dnů budeme mít opravdu něco eh, na stole. Astrid, chcete k tomu něco? Děkuji, paní předsedkyně. Eh, zpráva paní Swinburne se naštěstí ubírá směrem k méně vyhraněným pozicím eh, než eh, jinde, tedy výboru eh, jury. A já si myslím, že náš výbor má na starosti tuto oblast. My musíme dbát na praktické dopady a neměli bychom tady příliš přehánět nějaké právní pedantství a zaobívat se tady detaily, právními detaily. Měli bychom eh, se snažit o to, aby ta rozhodnutí byla proveditelná. Samozřejmě, že oblast auditů musí vyvodit určité důsledky z finanční krize a je samozřejmě potřeba tady provádět některé reformy a tam, kde je to potřeba, tak tam je potřeba je provést. A samozřejmě potřebujeme lépe řídit podniky protože tím bychom zabránili systémovým krizím, jako je ta, kterou právě zažíváme. Předložila jsem pozměňovací návrh, který volá potom, aby reforma auditů proběhla eh, v globálním rámci eh, řízení podniků. To je velice důležité Protože pokud bychom ty problémy neřešili globálně a řešili bychom je odděleně a nebyli by, nebylo by to konzistentní, tak bychom nešli správnou cestou. Zavedlo by nás to na eh, špatnou cestu. Takže tady musíme usilovat o dobré řízení podniků a musíme vycházet ze zkušeností z posledních let. Eh, takže tady bychom měli k tomu přihlížet opravdu globálně a neměli bychom se tady příliš eh, zaobírat, zaobírat nějakými podružnými otázkami. Děkuji. Okay, that was a slight, um... Tady byla tedy malá chyba, protože Markus hovoří za Otmana, ne Astrid. Ale je to v pořádku. My to... Markus, se, chcete se teď vyjádřit? Eh, kdyby paní kolegyně Lulingová vypla mikrofon, tak bych se rád vyjádřil. Kolega Karas mě požádal, abych za něj tady řekl několik vět, protože on zatím ještě eh, má nějakou rehabilitaci a musí eh, se zotavovat, takže zatím tady ještě není. A já jsem se zabýval také některými podobnými věcmi, takže to rád převezmu. Nejprve tady musíme odpovědět na otázku, zda závěrky nějakým způsobem přispěly ke krizi nebo ne. A myslím si, že na tuto otázku nebylo posouzením dopadů odpovězeno. A ta, přitom je to otázka, kterou bychom měli vyřešit ze všeho nejdříve, předtím, než začneme vytvářet další legislativu. Pokud tady vznikne dojem, že je to v souvislosti s audity, že za to mohly audity nebo ti, kdo provádí audity, tak samozřejmě bychom museli udělat různá opatření, ale tady nejsou žádné odůvodněné uh, věci, které by vedly k tomuto závěru. Komise kritizuje, že je tady zaměřena ta situace na čtyři velké auditní společnosti, a, ale přitom postupy výběru prý vedou k tomu, aby se malé auditor, eh, eh, auditorské společnosti dostaly z trhu, aby zkrachovaly, takže to je tedy eh, divné. Pokud je o naši skupinu, tak my jsme předkládali různé pozměňovací návrhy, které by měly situaci vylepšit. My to ještě vyjasníme, kolega Karas to vyjasní, také během jednání s kolegyní Swinburne a já jí tímto výslovně děkuji za ochotu spolupracovat. Dále tady máme téma povinné postupy Eh, výběrových řízení. Tady samozřejmě jde o kvalitu, ale jsou tady i další věci a my bychom měli zvážit, jestli je opravdu nezbytné jít touto cestou, nebo zda by nebylo dostatečné mít dostatečně transparentní jiné předpisy, které by k tomu přispěly které by přinesly větší transparentnost na trh. A poslední téma, joint audit. Tady máme státy, které mají zkušenosti a ty zkušenosti nejsou zrovna pozitivní, takže já nevím, jestli bychom měli uvítat, že se budeme dále zabývat touto cestou. Myslím si, že paní kolegyně Swinburne se k tomu vyjádřila i ve zprávě a říkala, že bychom to měli velice, velice zvažovat a spíše od toho odrazovala. Protože ty výsledky, které dosud eh, tady z toho vyplynuly, nedokumentují, že by to znamenalo zlepšení té situace. Takže myslím si, že můžeme dojít k řešení, že můžeme předložit dobré stanovisko pro právní výbor a samozřejmě bychom nejprve měli odpovědět na otázku, jestli audit přispěl ke krizi nebo ne. A pokud audit není tím vyníkem, tak bychom tady neměli vytvářet nějaká obsáhlá pravidla, která nakonec povedou k opaku toho, než co jsme chtěli. Nemělo by být v našem zájmu, že ta velká čtyřka auditorských společností bude ještě posílena a mnoho menších a středních společností těmito postupy odpadne ze soutěže. Pokud jde o eh, audit bank, především působících na mezinárodní úrovni, tak si nemyslím, že změna každé čtyři roky zlepší kvalitu. Tam to samozřejmě trvá, než se zapracujete do struktur takové banky a než se tak stane, tak ty čtyři roky uplynou a už musíte jít zase pryč a takže si myslím, že by to spíše zhoršilo tu situaci. Možná by to posílilo pouze ty, které, kteří mají být kontrolováni. A my bychom se měli zaměřit spíše na to, abychom dobře přeskoumali ty příslušné společnosti a nestěžovali situaci auditorům, kteří mají kontrolovat. Děkuji. Thank you, Děkuji, Pervanš. Euh, Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat eh, zpravodajce, která předložila kompromisní návrhy, které umožňují otevřít diskuzi a určitě i tak rozšířit to celé spektrum ve srovnání s tou prvotní vizí stanoviska. A poněvadž si beru teď slovo po panu Ferberovi, tak dovolte, abych řekla něco ano, k propojení mezi e, krizí a touto zelenou knihou. Samozřejmě auditorské firmy nejsou příčinou krize, ale nicméně jejich úkol je dělat audit v podnicích, tedy prověřovat, stali e, financování podniků je zdravé. A nikdo nebyl na poplach, takže zjevně ten systém, ve kterém fungují, tedy aby kontrolovali účty podniků, eh, tedy především i těch velkých finančních eh, podniků, tak eh, to mělo poukázat na to, kdo nerespektuje pravidla nebo kdo to nemá v pořádku. Neříkám, že jsou příčinou krize, ale oni měli hrát svoji E, roli ve společnostech, tedy ve firmách a tedy měli e, e, být na poplach, když ten stav už to byl špatný a já myslím, s tím všichni souhlasí. Mm, to není doba, tedy, kdy došlo ke krachu Enronu, a, ale teď je doba tedy, kdy je třeba říci pozor, pozor na to, na mm, mm, to, jak se chovaly ty auditorské firmy a ještě e, k těm kompromisům, které navrhuje zpravodajka. První, je třeba diskutovat o poli působnosti této zelené knihy, protože původně zpravodajka nám navrhla, abychom hovořili pouze o finančních institucích, které, e, jsou, e, které představují systémové riziko je zde celá řada pozměňovacích návrhů, aby se pole působnosti rozšířilo obecně na všechny finanční instituce, ale upřímně eh, cílem zelené eh, knihy to není pouze toto. Všechny firmy, které jsou auditovány přece. Mm, takže nás musí zajímat ta ekonomická dimenze, tedy všechny kotované firmy, podniky, jejichž účetnictví je auditováno. E, a Wolf se náš tehdejší e, Eh, zpravodaj tedy, eh, který eh, měl zprávu k těm finančním institucím, tak to také říkal. Takže to samozřejmě mm, je to velice relevantní pro finanční instituce, které působí v řadě států EU, ale já se douf, domnívám, doufám, že to neomezíme na finanční instituce, ale na vš- že to rozšířím na všechny podniky, které potřebují audit a e, především tím myslím kotované podniky. A dále. Spravodajka nám předlož, představila kompromisy, ale co si myslí o pozměňovacích návrzích, které nespadají do těch kompromisů, to mě zajímá. A já za socialisté a demokraty jsem předložila dva návrhy, které jsou důležité pro mě a kde bych chtěla slyšet názor. A to za prvé návrh 6, který hovoří o riziku, které eh, představovaly eh, krachy jedné z těch eh, velkých firm. A mm, mm, takže tady jde o otázku koncentrace a co to potom znamená za velké riziko, taková velká koncentrace. A potom návrh 80. Asi ten bude komplikovanější, ale pro mě důležitý. Eh, tady nejde o to, abychom prostřednictvím této legislativy uvalili mm, auditorům mm, povinnost eh, vyhodnocovat eh, sociální, společenskou a ekologickou odpovědnost podniků. To ne, ale bychom to sformulovali tak, abychom otevřeli diskuzi na toto téma. A paní Luling si dělala starosti, že e, bychom paralelně e, toto téma e, pojednávali s tématem hospodářského řízení. Ne, návrh 80 mm, ten se snažil o propojení obou těchto věcí a já myslím, že to je téma, které vyplývá i ze zelené knihy, tak není důvod se tím nezabývat. Já vím, že nejprve to spadá do kompetence výboru Jury, to je pravda, ale přece e, není zakázáno, abychom ani my se nemohli zabývat e, touto otázkou společenské ekologické odpovědnosti podniků. E, a k tomu prvnímu kompromisu v návrhu 1 Antorin, kolega, kolegy Preseda, tak tam chybí celá část, poslední část jeho návrhu, který by, ta by měla být převzata, kompromis 2. To je otázka pole působnosti. Zdali jsou to pouze finanční instituce či nikoli, k tomu se vracet nebudu, to jsem již řekla, to tež platí pro kompromis číslo 3. Kompromis 4. Tam je určitá část našeho návrhu 37, která zde ale vypadla nějak. A, no, jejímž cílem bylo konstatovat, že kvalita auditu je důležitá. E, vy zde přebíráte tu myšlenku, že to je důležitá společenská sociální funkce, ale já navrhuji, abychom vysvětlili zde jasně, řekli proč. Poněvadž to je stejně tak důležité proto, aby podniky měly potom přístup k uvěrování, tedy k financování, když nějaká eh, eh, když eh, je zde dobrý audit, dobrý dohled nad účetnictvím, no tak potom samozřejmě taková banka nebo, taková, nebo firma má dostupnější financování, ať přes úvěry či jinak, či na finančním trhu. Potom corporate governance, to bychom také měli tady zmínit, protože právě teď po té krizi E, řízení podniku a kvalita dokumentace, e, na základě kterého, které lze vést sociální dialog a na základě kterých lze hovořit o zodpovědném řízení v podniku, to je důležité. Proto zde navrhuji, abychom to tady sformulovali explicitně. Kompromis 5. Vy navrhujete e, prevenci konfliktu zájmu mezi interním a externím auditem. My jsme to chtěli sformulovat silněji a chtěli bychom ještě eh, posílit to, tuto formulaci. Kompromis 6 podle, pro, podle mě je velice slabý, k tomu se vrátíme. Kompromis 7, to je dobrý základ pro diskuzi. Děkuji za vaši otevřenost protože jste převzali určité naše návrhy, i když tady je pol, zase problém s polem působnosti, to znamená opět, tady to mají být pouze finanční instituce nebo něco širšího. Kompromis 8, tady je, myslím, překlep, protože to není, tam má být proportionality way. A potom eh, návrh naší předsedkyně Sharon Bowles, návrh 102, a ten nás vyzývá, abychom se podívali na tu proporcionalitu. A já se ptám, zdali moje formulace a to pouze se zajímat o e, cross-border podniky, zdali e, toto tedy je dostatečné řešení, anebo bychom měli definovat lépe pole působnosti, co se má skutečně spadat. Kompromis 11. Tady je to dobrý základ pro vyjednávání. Já budu mít určité protinávrhy, které předložím, protože bychom ještě se měli znovu zamyslet nad tímto návrhem, podle mě. A kompromis 12 eh, na základě textu paní Luling, která nás právě opustila, tak já nemám problém říci, že je třeba, aby eh, všechno tam bylo všude, ale já myslím, že je zde důvod, abychom eh, nebo no, já chci, abychom to tam dali zároveň jako e, e, řízení podniku, ale, aby to, ale nechci, aby to byla brzda, aby to nebyl důvod e, pro to, abychom, neza, abychom hned nechtěli začít. Já bohužel tady nemám kopii kompromisního pozměvacího návrhu, aspoň jsem nebyla schopná sledovat tu poslední část, o které jste mluvila. Další je Wolf Klins. Děkuji. Nejprve několik krátkých poznámek. Souhlasím s Kej v tom, že audit je audit a neměli bychom se snažit to tady odlišovat podle odvětví, protože potom bychom se v tom úplně ztratili. A také jsem přesvědčen, že tato kontrola musí jít ruku v ruce, v ruce s corporate governments. Potom několik krátkých poznámek pokud jde o konzultační služby, to znamená ne čistě audit, ale i trochu jiná oblast, tak tady nejsem tak kritický jako Kej ve jejím kompromisním eh, návrhu 5, protože já si myslím, že je i v zájmu kontrolovaného podniku, když se nějaké další služby nabízí, které nejsou jenom auditní povahy, ale které jsou důležité pro to, aby se uzavřel audit úspěšně, jsou to různé daňové otázky a tak dále. A pokud opravdu tyto věci vedou ke skutečnému eh, střetu zájmu, tak bychom to měli oddělit. Ale Nejprve eh, si myslím, že bychom to tady mohli ponechat jakožto nabídka služeb auditorů, ale eh, neměli by tuto zakázku vydávat členové executive, eh, tedy výkonné rady, protože potom by hrozilo, že oni si budou nechat poskytovat služby tak, jak jim to vyhovuje. Jaké služby by měly být nabízeny to musí být vyjednáno auditním výborem. Takže nemělo by to vycházet z operativního managementu. Potom kompromisní návrh 6 a když o něčem se nevyjádřím, tak to znamená, že s tím souhlasím. A teď eh, k bodu 6, kompromisní návrh 6, výběrové řízení. Tady souhlasím s jedním předřečníkem. Já si myslím, že bychom tím možná mohli ještě upevnit postavení těch největších auditorských společností. Myslím si, že ten kompromis, který jsme nalezli v roce 2006, že um, ty seniorní partneři budou vyměněni po určité době, to jsme to myslím, že stačí. Tak jsme se dohodli dříve a to stačí. Potom kompromis 11, tady je otázka uh, dalšího tady auditu a je pravda, eh, že ve Francii jsme udělali různé zkušenosti eh, s tím společným auditem, který je předepsán a mohu říci, že své dlouholeté zkušenosti uh, Eh, kde jsem se zabýval mnoha společnostmi, tak tam, kde jsme měli joint audit, tak tam to bylo velice produktivní. Udělali jsme dobré zkušenosti a proto jsme v mnoha věcech, v mnoha oblastech měli permanentně joint audit. A to je podle mého názoru jediná možnost, aby firmy, které mají určitý potenciál se rozrou, rozrůst, Mm, že je to ten potenciál, je to ta možnost k tomu, aby se tak rozvinuli. Máme filmu BDO v Německu, to původně byla poměrně regionálně působící orga, eh, společnost a dnes už může působit i mezinárodně, protože se rozrostla a posílila. Děkuji. Uh, Fanny další. Uh, nejprve vám Kolegové, děkuji. A Kej zejména za návrh zprávy a velice se těším, že o tom budeme dále diskutovat. Ale chtěl bych poukázat na několik otázek, které nám pořád ještě dělají obavy a děkuji za to, že k některým jste už přihlédla k naš- za prvé, otázka zodpovědnosti za krizi. Trošičku mě překvapily poznámky Markusa k této věci, protože si myslím, že je úplně jasné, že tady byl skutečně problém, a totiž, že nebyla zaznamenána a zveřejněna význačná rizika což do značné míry vedlo potom k nesprávným investicím a ke krizi a musíme se k tomu podívat, eh, na to podívat záv- seriózně. To není ani nějak poznámka na adresu OK, ale myslím si, že zpráva by to měla říci. A druhá věc je z, mé, eh, z mého hlediska nejdůležitější. Kdo eh, vybírá audity, auditory? Samozřejmě, že je tady nebezpečí potenciálního střetu zájmu. Proto navrhujeme druhý mandatorní audit, který by nezvolil sám podnik, ale jiný aktér. O něčem podobném jsme hovořili v souvislosti s ratingovými agenturami. Myslím si, že tohle je nejčistší a nejjasnější řešení, abychom se vyrovna, abychom se vyvarovali tomu, že auditoři budou příliš měkčí, měkcí, protože zkrátka budou vědět, že další eh, nabídka bude záviset vlastně na tom, eh, co jasně vyplyne. Takže to je opravdu střed zájmů. Souvisí to s tím, že jak to odvětví je teď strukturováno. A abychom eh, zajistili důvěryhodnost, musíme tuto věc vyřešit a zatím žádné řešení v návrhu zprávy nevidíme. Druhá věc, nebo další věc, o které bych se chtěla zmínit, my bychom eh, rádi viděli posílenou úlohu orgánů pro dohled eh, v Evropské unii. Zejména se to týká velkých hráčů. Budeme se muset k tomu zase vracet v diskusích. Viděl jsem a slyšel jsem, že jiní kolegové podobně hovořili o závazcích, o tom o pasívech. Ve všech, prostě ve všech strukturách tržního eh, hospodářství je velice důležité právě v této oblasti mít jasné pobytky. Takže otázka eh, pasiv nás bude velice zajímat. A myslím si, že to zase to můžeme říct jasněji a výrazněji, než jak je to dosud v kompromisním návrhu. Pak mě ještě eh, činí problém stanovisko navržené Wolfem, totiž propojení mezi službami a audity. Já si myslím, že je úplně jasné, že tady je zase nebezpečí střetu zájmu a proto bychom si měli dát tady dobrý pozor. Markus hovořil o nebezpečí, že tedy hlavně malí hráči by mohli být ohroženi některými regulatorními strukturami. Já si myslím, že to je velice dobrý argument a myslím si, že si musíme dát dobrý pozor. My jsme navrhli takové řešení, aby tady byly aby tady byl třetí aktér pro volbu druhého mandatorního auditu no to by nebyl jed, jed, nebyl jeden z velké čtyřky, takže to by pomohlo právě tam drobným a středním aktérům na trhu a proto bych rád slyšel váš názor na tuto věc. Konečně pak, zatím jsem ještě neviděl, možná, že jsem to celé nečetl, protože jsem to také dostal velice pozdě. Ale každopádně my jsme žádali, aby eh, tady eh, ohledně struktury auditorského odvětví se, eh, eh, se k tomu vyjádřil generální, ředitel, generální ředitelství pro konkurenci, a aby provedlo v této věci šetření. Děkuji. Děkuji. Jako? Muito obrigado. Muito obrigado, Sharon eu queria começar por cumprimentar a Kay, bem como os relatores. Já eh, také eh, chci nejprve eh, poblahopřát ke stanovisku a poděkovat za práci na něm. A samozřejmě obecným cílem, který všichni ve výboru sledujeme, je lepší auditorské služby, pokud to půjde. A také i souhlasím s tím, co řekl Markus Weber, pokud jde o vztah mezi krizí a e, touto naší tematikou. Mně se nezdá, že vždycky, když vznikne krize, že bychom měli všechno měnit. Ne ale je zde takový všeobecný problém a to je, zdali od, již tedy uplynula dostatečná doba od eh, účinnosti osmé směrnice a zdali lze vyvodit z toho nějaké závěry, protože eh, členské státy transponovaly teprve nedávno a takže těžké je vyhodnotit eh, důsledky a zda je užitečná. <clears throat> Neměli bychom tedy věci uspěchat jsou zde určité specifické problémy, kterým náš výbor se musí věnovat. To <clears throat> otázka. Rotace auditorů, auditorských firm. Eh, měly by rotovat ty eh, eh, firmy jako takové, anebo jenom ten partner, ten auditor. A mm, potom je to otázka Eh, toho, zda ty specializované služby potom budou dostatečně kvalitní. A potom role auditora a jejich vztah s krizí. To všechno jsou otázky, kterým je třeba se zabývat ještě eh, i eh, v takové větší diskuzi mezi auditory a jejich orgány dohledu a větší e, pozornost je třeba věnovat i auditorským výborům a roli auditorských výborů. No, to e, jsou hlavní aspekty, kterými se musíme zabývat a chci poděkovat ještě jednou navrhovatelce za e, takové ty základní linie pro diskuzi, která ještě bude trvat. Děkuji. Děkuji. Já si myslím, že tady bychom neměli přesouvat na auditorské společnosti eh, vinu za eh, krizi, protože tady byly ratingové agentury, které tady dávaly hodnocení, které nevycházelo ze skutečné situaci a potom eh, dohledové orgány, které převzaly eh, toto hodnocení, aniž by sami sledovali situaci. Takže tady bychom neměli vylévat eh, s vaničkou i dítě. Tady samozřejmě no, musíme zanalizovat situaci a položit si různé otázky. Já souhlasím s tím, co tady říkal eh, kolega eh, Klinc a ostatní. Otázka výběrových řízení, otázka čtyř největších společností, otázka oddělení, konzultace a auditorských prací. Já si myslím, že to jsou všechno pozitivní návrhy, se kterými můžeme mnohé dosáhnout a především tom, Eh, že eh, má se tady dělat to výběrové řízení každé čtyři roky nebo po určité době. To znamená, že by tady mohly růst i některé menší společnosti, ale samozřejmě tady nechceme zničit ty čtyři největší společnosti. Neměli bychom tady se plést v tom, kdo je zodpovědný a měli bychom umožnit joint Audic i do budoucna, protože tím se otevírá možnost i malým a středním agenturám, eh, které mohou postupně růst, tak aby potom mohly dělat dostatečný audit, audit i pro velké podniky. Já si myslím, že to je to nejdůležitější a tady bychom měli sledovat eh, ten celý postup a to je úloha náš, naš, našeho výboru. Měli bychom sledovat skutečnou situaci a neměli bychom tady chybně přesouvat vinu na auditorské společnosti. Thank you very much. Velice děkuji. Já eh, jsem také dala několik pozměvacích návrhů a má to určité téma na základě toho, co už jsme dělali ve věci podnikového řízení, takže by to snad nemuselo nikoho překvapit. Já bych se chtěla vyjádřit ke čtyřem věcem, ale abych zareagovala na to, co bylo právě řečeno. Myslím si, že eh, auditoři přece jenom z toho vyšli eh, trošku lehce a když nechceme vyvíjet dítě i s vaničkou, tak přece jenom je, to, je, je tady důvod, proč si myslím, že je důležité zajistit, aby Eh, dialog mezi dozorem a auditory byl dostatečný, aby bylo možné zavčas upozorňovat na podezření, když to je jenom podezření, když to ještě není nic konkrétního. Myslím si, že to je věc poměrně těžká. Mnohé členské státy to měly, anebo to přát měli, mají, my jsme to měli ve Spojeném království, někdy prostě eh, se třeba u oběda naznačovaly problémy, o které možná jde. A někdy teď, dříve to nebylo tak propojené, ale teď žijeme ve velice propojené epoše a proto bychom měli využít příležitosti a dát tomuto úsilí soustavnější ráz. A snad by to mohlo být provázáno i s účastí evropských eh, orgánů dozoru. Já nechci rozhodně, aby tady bylo něco z toho vyloučeno, protože to není relevantní pro franční eh, odvětví. Já souhlasím, že audit je audit a že nechceme eh, tady dvě různé věci odlišovat, ale přece jenom musíme některé věci dělat co jsou ty nucené tendry. Já sama jsem měla na starosti jmenování sedmi auditorů, takže mám zkušenost s tím, že eh, byly přihlášky do výběrových řízení i v Belgii, i ve Spojeném království. A někdy eh, se říká, někdy prostě se lidé říkají, kdo může dát dohromady opravdu rozumné výběrové řízení. Není to až tak dobré. Eh, to, co já jsem dělala, to nebyly výběr, nebylová, nebyla výběrová řízení vnucená, ale byla opravdová, takže to vedlo k opravdovým nabídkám. Takže i s tímto bychom se měli více zabíž, zabývat. Já nejsem proto, aby auditoři byli omezeni jenom na provádění auditu. Pokud se dělá jenom audit, pak na to nedostanete nejkvalitnější eh, lidi, kteří by prokoukli, co všeli, co se tam může dělat. Měli by to být lidé, kteří dělají konzultační činnost a kteří rozumí i této části biznesu, což neznamená, že by eh, stejné osoby měly dělat audity i konzultace. Je třeba samozřejmě odstranit mít střed zájmu, ale nebyla bych ráda, aby to bylo jenom o auditu, protože to moc dobře nefunguje. A já například na ty velké čtyři, velkou čtyřku reaguji návrhem, eh, abychom se zabývali veřejnými zakázkami. My už jsme se snažili eh, v v Evropském parlamentu docházet, dokázat toho, aby i pro malé střední podniky v průmyslové sféře se využívalo více státních zakázek. Mohli bychom to zkusit i v auditu. A, ale neměli bychom říkat, budeme pobízet to a to a pak najednou zjistíme, že všechny místní orgány se vždycky stejně obracejí na tu velkou čtyřku a to tež dělá i komise takže já bych nešla až tak daleko, abych řekla, že bychom z toho měli udělat povinnost, ale měli bychom nastavit určité benchmarky, aby se to dalo měřit tak abychom nakonec viděli, zda opravdu k nějakému zlepšení došlo a pokud ne, pak bychom se měli zamýšlet na dalšími vhodnými kroky. Tolik eh, obecná eh, myšlenka mých pozměňovacích návrhů a doufám, že eh, kolegové budou se na ně dívat příznivě. Samozřejmě já nemohu až tolik zasahovat, nejsem ani stínová zpravodajka, takže já jsem poslední eh, eh, řeč, účastnicí diskuse, dále vracím slovo Kej. Děkuji a děkuji všem. Já jsem eh, nehovořila konkrétně o kompromisním textu, protože vím, že byl rozeslán teprve hodinu před zasedáním Ekonu, takže ne všichni to dostali a ani stínoví zpravodajové neměli možnost se na to podívat, proto já jsem úmyslně se nevztahovala na kompromisní návrh, aby všichni měli stejné východisko. A jsme trošku někde jinde, než jsem si představovala. My jsme trošičku e, přeskočili věci dopředu. Takže vlastně teď jste měli možnost se s něčím seznámit, co stínoví zpravodajové uvidí až zítra. Toto je ovšem zcela první návrh a Eh, ještě politické skupiny mají různá stanoviska, ještě zbývá řešit velice významné otázky, zejména rotace, výběrová řízení a jak se dostaneme k možnosti zvýšené konkurence. Bude to společný ta, ta audit nebo ne? Někdo mi říká, že společný audit není správná cesta, ale na druhé straně stejně hlasitě mi říkají, ano, to je ta pravá cesta. Takže bude třeba to nějak všechno vyvážit. Máme na to příštích 48 hodin. Ale mimo tento kompromisní text, který byl teprve nyní rozdán, jsou tady všechny ty pozměňovací návrhy, o kterých hovořím otevřela i prváš, bude se o nich eh, hlasovat zvlášť. Myslím si, že je důvod, proč to dělat. A je to více než 25 zvláštních hlasování Provanš konkrétně se ptala na svůj pozměvací návrh 6. Já jakožto zpravodajka ho přijímám, ale ne, nelíbí, nebude se ti líbit, co řeknou pozměvací návrh 80, protože si myslím, že to by se lépe řešilo v rámci eh, eh, eh, podnikové zprávy, takže spíše kompromisní návrh 12, který umožňuje, aby se to řešilo společně s tímto parlamentem. A ale my to vyřešíme v příštích dnech prostřednictvím skutečně demokratické procedury a dozvíme jste se, zda to patří do auditu a zprávu o něm nebo ne. Teď budeme se snažit vyvážit všechny ty otázky konkurence, eh, po, společný audit, zatím mě o tom ještě někdo úplně nepřesvědčil a nemyslím si, že potřebujeme externí rotaci vzhledem k tomu, že pořád ještě eh, Ehm, směrnice k tomu je teprve na v, rané, v raném stádii. Myslím si, co se týče povinných výběrových řízení, měli bychom nejprve si u toho, jako u všeho ostatní, udělat nejprve analýzu dopadu, protože nechceme, aby ty věci, které navrhujeme, vedly k navýšení nákladů, protože chceme kvalitní audit, ale nechceme přetěžovat podniky. Mnozí z vás hovořili o auditorských službách a do jaké míry bychom měli omezovat různé typy služeb. Já v žádném případě nechci vytvářet nějaké čistě auditorské podniky, ale jsem přesvědčena, že není požadavek, eh, aby podnik eh, Eh, fungoval jako v rámci čínské zdi, jako kdyby kvůli střetu zájmu procházela podnikem něco jako čínská zeď. Je mnoho podniků, které eh, navrhují tyto služby a nechceme omezovat nikoho v podnikování služeb. Pokud někdo funguje eh, v rámci instituce s čínskou zdí, pak ví, jak těžké se tam funguje a jak těžké je pak dokázat, že nepronikají informace z jedné části do druhé minulé, tak proč vůbec tam to zeď dělat? A proč raději nezvýšit konkurenční schopnost na trhu tím, že umožníme co největšímu množství skupin, aby podni, poskytovali služby. A nemělo by to samozřejmě e, snižovat e, expertní znalosti, protože je spousta různých typů finančních institucí, jsou externí, interní audity a tak dále, takže si myslím, že tady to dokážeme vyvážet. Když se podíváte na kompromisní návrh, tak uvidíte, že jsem se snažila dát dohromady co nejvíce rozrůzněných e, stanovisek a dát z toho text. Doufám, že to není eh, kůň, ze kterého se udělá nakonec velbloud. Doufám, že z toho vyjde něco trošku lepšího než velbloud. A eh, samozřejmě otázka je, kde je kompetence Ekon eh, a kde začíná hlavní kompetence Jury. My máme vedoucí úlohu, co se týče finančních institucí a co se týče interakce mezi regulátory a finančními institucí, tak to je přímá samozřejmě pravomoc Ekonu. Eh, vzhledem k hloubce záběru pozměvacích návrhů, tak jsme šli dále, než co já bych pokládala za pravomoce ekonu a můj zpravodaj v jury velice pečlivě sleduje, jak daleko jsme zabrousili na jejich území. Ale doufám, že vzhledem k probíhajícím diskusím mezi dvěm oběma výbory nakonec vypracujeme výrazný text, který nastaví správný text pro komisi, aby dále eh, pracovala, než přijde s legislativními návrhy. Těším se, že s vámi budu spolupracovat v dalších dnech a pokud nejste stínový zpravodaj, zpravodajové, ale chtěli byste něčím přispět, prosím, učiňte to prostřednictvím mé kanceláře a budeme se snažit, aby e, z toho e, pro hlasování příští týden vznikl slušný dokument. Děkuji. Hlasování ve výboru bude 9. května, jury 24. května a um, připravujeme to na červnovou plenárku. Děkuji a teď uh, půjdu uvítat eh, místo předsedu ECB, viceguvernéra ECB, tak neodcházejte. Right, thank you everybody um, and uh, welcome. Děkuji a vítám zde dalšího představitele, se kterým se hodně vydáme v posledních týdnech, většinou na stejných forech a jsem ráda, že mohu přivítat místo předsedu ECB, aby představil výroční zprávu <clears throat> za rok 2010. Eh, zprávy v různých jazycích jsou již k dispozici. No, já mám tady svůj uh, ECB will be reporting on the monetary policy of 2010 and come back on ECB tedy bude podávat zprávu o různých činnostech ECB. O finanční stabilitě a tak dále a mm, takže místo předseda představí tu zprávu a poté eh, eh, bude čas na eh, vaše dotazy. Zatím jsme nejmenovali zpravodaje pro tuto výroční zprávu. Je to součást nominačního balíčku, o kterém budou koordinátoři jednat 10. května během štrasburské plenárky. Takže nejprve Eh, poněvadž není zpravodaj, tak nejprve budou mít možnost se vyjádřit eh, koordinátoři a položit otázky. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení členové výboru, Ekon. Je to pro mě velké potěšení vám představit tady dnes výroční zprávu ECB za rok 2010 samozřejmě ta je součástí e, toho, té povinnosti skládat účty parlamentu. Já tady jsem poprvé jakožto místo předseda banky a já se těším na bohatou výměnu názoru. Nejprve stručně vám řeknu, jaký byl ten měnový vývoj v minulém roce a řeknu, jak my hodnotíme makroekonomické vyhlídky a e, moje poznámky k tomu posledně jmenovanému bodu, tedy makroekonomické výhledy, to nelze vykládat eh, jakožto eh, eh, perspektivy, výhledy monetárního stavu, protože zatím my tedy samozřejmě se nemůžeme vyjadřovat k měnovým politikám. Takže fiskální E, výzvy v eurozóně a otázky finanční stability a regulace, k tomu se také vyjádřím. A e, závěrem se podívám na e, ekonomické řízení, governance v ekonomice a v podstatě to se týká vašeho výboru, protože jste začali již trialog. Naše politika za rok 2010 a na začátku roku 2011 nadále operovala ve velice komplikovaném prostředí, Eh, kdy jsme zažili napětí na různých trzích, to bylo v květnu 2010, eh, a vznikly nové mm, výzvy pro naši měnovou politiku z tohoto důvodu. Od začátku roku 2010 ekonomické oživení v eurozóně opět nabilo nový, nové tempo, a to především díky mm, externí poptávce. Zároveň domácí poptávka také se posilovala během daného období, zhruba řečeno Eh, v roce 2009 došlo ke snížení o 4,9%, ale eh, v roce 2010 eh, došlo k zvýšení 1,7. A takže výsledky byly lepší, než se očekávalo rok předtím a očekáváme, že ekonomika eurozóny bude profitovat eh, z, tomu, z toho globálního oživování ekonomiky a zároveň domácí poptávka a soukromý sektor budou přispívat ekonomickému růstu a budou eh, profitovat eh, z opatření, která byla přijata pro posilování a zlepšení fungování finančního systému. Také naše rada guvernérů vyhodnocuje rizika těchto výhledů. Chceme, aby to vše bylo vyvážené, aby to bylo posuzováno s jistotou. Pokud jde o vývoj cen, inflace jde nahoru od počátku roku 2010 a reflektuje ceny, eh, eh, zvyšující se, zvyšující se ceny komodit. 1,6 v roce 2010 a nadále inflace se zvyšovala i v roce 2011 2,7 v březnu to bylo a podle posledních zpráv Eurostatu asi to bude 2,8 v dubnu. Proč ty eh, eh, tlaky eh, na domácí ceny jsou pořád mírné relativně? To je především eh, všechno spojeno s cenami energií a zvyšují se nepřímé daně a možná to je tedy vyšší, než se očekávalo, poněvadž zde je třeba směřovat k fiskální eh, konsolidaci v příštích letech. Ale eh, oživení by mohlo mm, být eh, větší, než se očekávalo. Naše analýza ukazuje, že eh, eh, monetární expanze je pořád ještě malá a mm, střednědobé vyhlídky ukazují, že monetární likvidita umožní právě to, že se budeme schopni přizpůsobovat cenovým tlakům. Za těchto podmínek Rada guvernéru 7. dubna 2011 rozhodla, že zvýší klíčové e, e, sazby úrokové o 25% bodů, a protože zatím to byly e, historicky nízké úrokové sazby a e, tady jde o to, abychom e, tedy vyvážili e, to riziko spojené s cenovou stabilitou. A mm, abychom ze střednědobého eh, pohledu eh, tedy nevytvořili nějaké eh, sekundární důsledky zvyšující se inflace. Jde o to, aby vyhlídky inflace byly pevně zakotveny, aby byly v souladu s rozhodnutím rady, aby inflace byla lehce pod 2%. A takovéto zakotvení inflace je předpokladem pro to, aby měnová politika mohla přispívat ekonomickému růstu. Historicky řečeno, histo- úrokové sazby jsou nízké v celém tom spektru splatností a e, e, je, je to e, tedy sazba, která podporuje <clears throat> tvorbu pracovních míst a ekonomiku. <clears throat> My jsme přijali tedy eh, různá měnová eh, opatření v roce 2010 a to především šlo o fixní úrokové sazby eh, při financování podniků. Kromě toho v květnu 2010 ECB rozhodla, že oživí, že přijme program cených papírů, kdy se budou odkupovat obligace soukromé i veřejné. Eh, eh, likvidita eh, vyplývající z těchto odkupů byla neutralizována likviditou, kterou absorbovaly firmy. Všechna nestandardní opatření přijatá v době akutní finanční krize byla dočasná svou povahou a budou adaptována, až to bude vhodné. Dále, teď abych se podíval na fiskální politiku a fiskální deficit a zadluženost, ta se zhoršila v roce 2008 a 2009. V roce 2010 deficit mm, ve srovnání s HDP, tak e, ten byl, to bylo kolem 6% a neustále tedy e, e, se zvyšovala zadluženost až na 85%. Některé země mají obrovské deficity když se na to podíváme šířej, tak ekonomická recese ještě zhoršila ty nerovnováhy finančních, fiskálních politik. Bylo to horší než před krizí. Řada zemí nemohla implementovat svou fiskální politiku kvůli krizi. Eh, I ty dočasné, tedy jednorázové mm, eh, fiskální příjmy použili na ty jednorázové výdaje a nekonsolidovali svoji fiskální politiku. I když eh, předtím mm, v minulosti měli, do, měli období finančního růstu, který mohli využít. A mm, No, mm, takže mm, e, ty e, finanční rámce nebyly dostatečně dobře implementovány v roce 2010. Vzhledem k tomu, že se ztratila důvěra investorů, tak spready vládních obligací se drasticky zvýšily v některých zemích a staly se velice nestále v roce 2010. Ochota investorů podporovat e, financování vlád se eh, snížila. Řecko, Irsko v roce 2010 eh, vyžadovali finanční podporu prostřednictvím eh, programu EU a MMF a i Portugalsko také požádalo o pomoc minulý měsíc. Když se podíváme dopředu, tak co je zásadní, aby tyto tři země přijaly drastické reformy. Řecko, Irsko musí plně implementovat eh, své programy a pokud je o Portugalsko, tak zde musí odsouhlasit přesvědčivý program úprav, adaptací. Obecně řečeno, všechny vlády tyto musí splňovat konsolidační cíle na rok 2011 a v dalších letech konsolidační cíle musí být doprovázeny konkrétními konsolidačními opatřeními. Ty i termíny stanovené ECOFINem musí být respektovány. Estonsko, Lucembursko jsou jediné země eurozóny, které zatím nejsou předmětem řízení z důvodu nadměrných schodků. Vzhledem eh, k velkému eh, poměru výdejů v eurozóně je třeba to snížit, je třeba také utvrdit eh, důvěru v trvalou udržitelnost veřejných financí, protože to se projeví na podmínkách pro zdraví a trvalé udržitelný růst a také je třeba pobízet rozumnou politiku, zejména v dobrých ekonomických dobách. Já se k tomu ještě dostanu. Teď bych se chtěl stručně dotknout otázek finanční stability. V roce 2011 E, Evropská rada pro systémová rizika a také tři e, dohledové orgány Evropské unie po přípravě v roce 2010 e, zahájily hladce svoji činnost. SRB teď už funguje naplno, generální rada se sešla už dvakrát a poradní výbory byly vytvořeny. ECB má na, na starosti poskytování analytické, vědecké a další podpory podpory. Proto ECB se maximálně snaží aby posilovala své schopnosti a analytické nástroje, aby byla schopna provádět eh, eh, analýzu systémového rizika. ECB v rámci Bazileje 3 podporuje ECB, co dělá ohledě eh, směrnice na kapitálovou přiměřenost. V roce 2011 se předpokládá, že návrh z komise bude a rada a parlament budou mít dost času, aby rámec fungoval od roku 2020. 12. ECB ve své výroční zprávě zdůrazňuje, že my podporujeme iniciativu komise, co se týče řešení a rámce řešení eh, pro finan- eh, problémů finančních institucí. Je třeba mít lepší nástroje pro řešení efektivnější problémů finančního eh, sektoru. Je třeba maximálně harmonizovat národní režimy a je třeba také lépe koordinovat kroky členských států v případě krize. ECB sdílí celkové politické cíle nového režimu Evropské unie, který má dát takový rámec, aby evropské finanční instituce mohly e, mít úpadek a přitom by se zajistila stabilita finančního systému Evropské unie jako takového a minimalizovaly by se e, veřejné e, náklady. Z toho hlediska důvěryhodný rámec pro řešení přeshraničních aspektů krize má má významný, má velký význam. Je třeba nastavit také eh, národní fondy pro řešení finančních problémů a nakonec by mohl být evropský takovýto eh, fond pro eh, řešení problémů. A ECB také aktivně přispívá k diskusi v FSB a G20 tak, aby se zajistila uspořádání, která by snížila systémová rizika, která vyplývají z tzv. globálních systémově důležitelných finančních institucí. Co se týče nového kola eh, zátěžových testů, to se bude dělat v rámci nově zřízeného bankovního orgánu. Eh, má to být velice přesné, přísné opatření, aby aby se snížila nejistota mezi účastníky trhu, co se týče zdraví evropských bank. Dovolte mi, abych jenom zmínil některé rysy. Eh, jsou to sub, eh, má to být výraznější akce než minule a navíc eh, budou tady větší doporučení pro banky, co se týče financování a, rovnováhy. Teď už to nebude jenom T1 kapitál a potom potom se bude dělat také revize mezi eh, příslušnými institucemi navzájem a členské státy také mají teď specifickou strategii, jak posilovat zranitelné instituce. V tomto kontextu je důležité, aby se sem dala příslušná opatření pro banky, které nesloží tyto zkoušky. To je opravdu příležitost zátěžových testů. To musí Evropa využít k tomu, aby opravdu eh, z toho udělala eh, přesvědčivé cvičení v oblasti rekapitalizace Evropského bankovního sektoru. Nakonec bych chtěl blahopřát eh, vašemu výboru k tomu, jak jste nedávno hlasovali o balíčku opatření eh, hospodářského řízení, protože to je důležitý krok posílení měnového a rozpočtového dohledu v, eh, v eurozóně a vůbec v Evropské unii. Konkrétně vítám, že se posílila postup tím, že se více používá vlaso, hlasování obráce cenou kvalifikovanou většinou eh, je třeba posilovat eh, úlohu komise také v tomto postupu a to také vítáme. Navíc eh, politická a další opatření, která vy navrhujete, jsou zapotřebí k tomu, aby se zajistilo, že se od začátku bude dodržovat rámec pro dohled. Postupně se budou uplatňovat i finanční sankce v rámci rámce makroekonomického dohledu a to jde ve stejném směru. Vy jste také tady podpořili, aby se jasně rozlišovalo mezi členskými státy státy, které patří či nepatří do eurozóny. Požadavky na to, aby se zabránilo eh, negativním ehm, nerovnováhám, musí být přísnější pro členy euroz, eurozóny. My můžeme tady více používat článek 136 Lisabonské smlouvy a to se dá dělat v různých doménách. Můžeme činit poučení z různých aspektů krize pro lepší fungování měnové unie. Důležité, aby členské státy státy dodržovaly závazky v rámci růstu, stability a růstu. To posiluje zase národní rozpočtový rámec, který vy chcete posilovat v oblasti eurozóny. Vy tady navrhujete několik závazných opatření. Návrh finančních sankcí pro manipula- za manipulaci s údaji, to také vítáme, stejně jako institucionální uspořádání pro včasné statistické a pravdivé informace. Zároveň jsou tady určité aspekty stanoviska výboru, výboru, které nám činí jisté obavy. Nejdůležitější je, že nechceme, aby se změkčil ten mm, pakt růstu a stability, že by se eh, prodlužoval seznam eh, výjimek pro cyklické vývoje a další, eh, čehož by se bylo možné dohoda, dovolávat při mm, posuzování dodržování schodku a dluhu, protože to by potom mohlo vést k nadměrnému využívání rozhodování podle vlastního uvažování a nevedlo by to k lepší finanční finanční konsolidaci, makroekonomický dohled. Často jsme zdůrazňovali, že aby to bylo efektivní, musí se vycházet z omezeného počtu ukazatelů, které by opravdu zachytily makroekonomické nerovnováhy. To je na to zvláště zaměřené. Jedná se o to, abychom eh, našli takové trendy eh, v nerovnováhách, které by ohrožovaly měnovou unii. A Samozřejmě, že důležitým cílem eh, strategie 2020 je růst jako takový. Já v žádném případě nechci říci, že si neuvědomuji, že je třeba koordinovat všechny dimenze ekonomické politiky v rámci eh, eh, evropského semestru. Zpráva, kterou přijal váš výbor, je pozitivním přínosem k následujícím trialogu a doufám, že ten bude možné úspěšně ukončit tak, aby balíček o ekonomické zprávě Eh, se dal realizovat co nejdříve. Paní předsedkyně, vážení pánové a paní poslanci, poučení z finanční krize pro Evropu eh, jsou důležité pro eh, široký program reform, který realizujeme. Minulý rok v eurozóně jsme se zaměřovali na to, že krize zesílila pojítko mezi finančním sektorem a mezi státním dluhem, protože finanční sektor může eh, negativně ovlivňovat státní eh, veřejné finance a zase naopak tam nerovnováhy se mohou, ne, eh, se mohou negativně obrazit na finančním sektoru. Proto je třeba, abychom řešili oba aspekty a pak budeme moci nechat krizi za sebou. Je třeba zajistit ekonomické řízení efektivní, které zajistí růst a konkurenční schopnost a ukončení také permanentní interního mechanismu stabilitu a zajistí to také efektivní fungování nového evropského dohle- systému dohledu. Ve všech těchto snahách ECB a Evropský parlament mají společné cíle, sdílejí společné hodnoty a jsem si jist, že i nadále budou spolupracovat, aby se zajistil úspěch Evropy. Já vám děkuji za pozornost. Thank you very much. Děkuji. Máme jenom 25 minut. A já také musím to tady vyřídit rychle, protože potom musím jít jinam. A jak jsem řekla, nejprve dám slovo koordinátorům a potom se mám ještě další. Ferreira. Is there anybody else wanting to come in? Kromě těchto dvou jmenovaných, protože musím teď uzavřít seznam řečníků. Ne, dobře. Tak Jean-Paul. Děkuji, paní předsedkyně a, a pane Eh, viceprezidenta, děkuji vám za vaše informace. Jestli jsem dobře sledoval eh, text, který jsem slyšel ve sluchátkách, tak mám pocit, že jste spíše optimistický a já jsem každopádně tam neslyšel žádná varovná slova. Chtěl bych tedy položit dvě otázky. Za prvé, co se stane eh, s mimořádnými opatřeními na ECB eh, v, posledních, eh, v poslední době, kde chtěli zachránit euro? A potom, co si myslíte o různých zvěstech, které se týkají řeckého dluhu? Děkuji vám. We'll take these one at a time and see how we go. But yeah. don't... No, budeme to, budeme to jeden po vždycky. Jedno po druhém a uvidíme. Ano, to je vždycky těžké nějakým způsobem nastavit tón projevu a to je na posluchačích, aby si z toho vyvodili závěr, zda je to optimistické či pesimistické. Ale všichni víme, že situace je velmi vážná. Stačí, když se podíváme na spready e, těch e, vládních dluhopisů a několika členských států a z toho pochopíme, že to jsou teď úrovně, která jsou vyšší než v květnu minulého roku. A to nám říká, že do posud ta opatření, která byla přijata, jak tedy celou Evropou i členskými státy, tak to pořád nepřesvědčilo trhy, že to stačí jako řešení problému se zadlužeností těch zemí. A to je velice vážné, protože již byla přijata odvážná řešení, rozhodnutí a zatím ta odvážná rozhodnutí nebyla eh, třeba faktorem, který by nějak ovlivnil ratingové agentury, eh, protože to byla velká finanční rozhodnutí, šlo o obrovské částky. A to znamená, že eh, úvěrové riziko se snížilo v Evropě z důvodu té finanční pomoci, ale nebylo to reflektováno hodnocením ratingovými agenturami. Naopak, okamžitě poté, co jsme ohlásili programy, tak naopak došlo ke snížení ratingu. Krize tady pořád ještě je. Tedy tento prvek krize pořád ještě tady s námi je, to je jasné. A je to velmi vážné. Opatření, která jsme přijali v minulém roce, byla použita Eh, používají se stále od té doby v celkové částce, která představuje nyní asi 12 eh, celkové, eh, celkové zásoby likvidity a mm, zatím jsme tedy nevy, mm, po určitou dobu nepoužívali, nevyužívali program. Program tedy ještě nebyl sice eliminován, ale nebyl čerpán, nebyl použit ještě, to také ne. Samozřejmě toto mm, opatření se své povahy je dočasné. Jeden z důvodů, proč jsme ho nevyužili, je, že důvodem tedy těch eh, rozšiřujících se spreadů je i eh, jsou eh, ty různé kulární zprávy o restrukturalizaci v eurozóně. I když to bylo tedy popřeno významnými vládami některými, tak nicméně se pořád o tom v kulárech mluví. A je zde celá řada lidí a institucí, které mají zájem na těchto kuloárních řečech, protože na tom někteří i vydělají třeba. A pokud eh, tedy na tom zdali dojde či nedojde k restrukturalizaci v eurozóně. Eh, ono je těžké bojovat proti eh, tomu nedávnému vývoji, který jsme teď zažili. A i ty nejvíce tedy jak si exponované země již jsou předmětem programu, nebo požádali tedy jako Portugalsko. A pokud jde o restrukturalizaci dluhu, tak vy víte, znáte naši pozici, a to je, že ano, programy máme, ty byly mm, definovány nebo vytvořeny spolu s MMF. Jsou to programy, které se budou respektovat a samozřejmě s tím, že se budou revidovat, jak ukáže doba. Ale programy máme a měli bychom je používat a ne eh, předem tedy anticipovat a říkat, ty programy nebudou fungovat. Thank you. Uh, next coordinator that I... Další koordinátor, kterého vidím, <clears throat> je Kay. Paní předsedkyně, velice stručně. <clears throat> Vy jste hovořil o tom eh, záchraném fondu pro případy bankrotu, Resolution Fund. A já jsem se již ptala místo předsedy ESRB, zdali v tom systému je dostatek vůbec kapitálu, abychom mohli tedy tam eh, dát ty peníze. A z pohledu ECB můžete mi říci, ano, je tady dostatečný kapitál k dispozici v tom systému, eh, vzhledem k tomu kumulativnímu dopadu eh, všech těch regulací, abychom mohli tedy předfinancovat takový fond pro ty krachy ve všech 27 státech. Ano, to je právě důvod, proč od samého počátku eh, se hovoří o těch poplacích nebo spoplatnění bankovního sektoru. A my říkáme, od samého počátku, že je třeba to je třeba eh, eh, to břemeno, které to bude pro sektor, je třeba dobře využít, efektivně využít a použít ho eh, tím nejlepším způsobem, ať jde o ten Resolution Fund, o ten fund, fond pro případ bankrotu, tak to by bylo tedy pro, eh, financováno prostřednictvím těch poplatků a eh, ty by se použily jako ex ante financování tohoto fondu, který je nutný podle nás. A je třeba, abychom i dokončili ten rámec, který potřebujeme, abychom mohli řešit finanční bankovní krize v Evropě, poněvadž samozřejmě eh, Eh, řízení krizí a eh, eh, řízení finančních institucí, to je podstatné pro zvládání finanční krize. A hlavním cílem takového záchranného režimu je vytvářet méně rizika, chránit daňové poplatníky, zmírňovat důsledky. To je důležité. A existence takového fondu, který by byl předfinancováván ex ante, to je podstatné. Ze střednědobého dlouho, dlouhodobého horizontu si myslíme, že tato síť eh, těchto fondů pro případy eh, bankrotu anebo pro záchrany bank, které budou vytvořeny na základě návrhu komise, že tato síť těch národních fondů, že to by mohlo vyústit v takový evropský fond, který by <clears throat> jenom tedy řešil ty velké problémy sdílení břemene v případě krize u přeshraničních finančních institucí. <clears throat> Myslíme si, že to bude dobrý způsob, jak eh, vyřešit ty problémy, protože zatím tento problém je překážkou pro to, abychom měli takový dohled, který bude z evropské perspektivy a který i bude schopen tedy jaksi e, e, zkoumat ty různé možné přelivy z jedné země do druhé. Děkuji za e, to, že jste nám poskytl výroční zprávu a že jste sem přišel. Myslím si, že je velice důležité, abychom studovali tuto práci já nevím, že jestli vám závidím momentálně eh, vaše vaši funkci. ECB podnikla poměrně tvrdá opatření a to na, k tomu, aby banka, banky, eh, zejména v eurozóně, měly dostatečnou likviditu a musela přitom zna, za to akceptovat poměrně slabé zajištění. A viděli jsme, že se tady vrší eh, poměrně vysoké dlouhodobé um, s, pas, dlouhodobá pasiva na účtech Target 2, T2. A vlastně tady eh, jste vzali na určité riziko nákupem eh, produktu a jak co si máme myslet o tomto riziko? Eh, a vy jste, pojiš, po, po, vy jste brali určité cené papíry jako e, zajištění dluhu, nebo jste je nakupovali na druhotném trhu. E, máte nějaké propočty, na jaké riziko jste šli a jak moc se to obrazilo ve vaší uzávěrce. A vy také na stránce 233 zprávy e, vykazujete zisk. A i za okolnosti eh, tohoto rizika jste rozdělili zisk mezi Národní centrální banky. Ptám se, za toto rozdělení zisku v zásadě eh, je v souladu či ne s potenciálním rizikem? To je první otázka. A druhá. Vy jste snížili poměrně značně během krize úrokové sazby. Teď jste udělali první krok, abyste se z této situace vymanili. Zároveň jste nám dobře vysvětlil, že v tomto okamžiku nejsou žádné příznaky, eh, které by svědčily o zvyšování inflace, ale za to máme signály, že rostou daně a eh, také ceny energetických nosičů, ale pokud stejně eh, zvýšíte eh, úrokové sazby, pak to způsobí eh, další potíže slabším částem eurozóny, zatímco v jiných částech eurozóny možná to zase bude vypadat jinak a možná, že to vůbec pochybňuje definici inflace, kterou používáte. Možná, že byste měli také soustavněji zapracovat otázku eh, oceňování eh, aktiv a inflace eh, při hodnocení všech těchto tlaků. Děkuji za vaše dotazy. Ohledně rizik, to byla první otázka. V první řadě Rizika jsou hlavně důležitá v segmentu přímých eh, nákupů, to, které jsme učinili. A to se týče programu hlavně trhu s cenými papíry 77 eh, miliard. A program krytých obligací 60 miliard. V případě krytých obligací se jedná nejenom o aktiva, jimiž jsou ty obligace podloženy, ale samozřejmě, že i banky emitenti jsou eh, za ně zodpovědné. A co se týče SMP, jak víte, to je eh, po splatnosti a některé země už jsou zapojeny do tohoto programu Znamená to, že vlastně tady se spoléháme na úspěšnou realizaci těchto programů a že to zase v posledu umožní, aby tyto cené papíry byly zaplaceny. Také vám chci připomenout, že e, jsme je nakupovali na mimoburzních trzích, na sekundárních trzích už e, s velkou slevou, takže my jsme je nakupovali za nižší než nominální cenu. A také mezi tím jsme obdrželi řadu plateb, úrokových plateb z těchto cených papírů. To najdete eh, na našich účtech a dělá to několik set miliard euro. Plus k tomu, a to je důležité, nás už chrání i ta skutečnost, že jsme nakupovali na sekundárních trzích eh, se slevou, plus už jsme obdrželi platby úroku. A krom toho jsme hodně navýšili naše obecné rezervy abychom mohli řešit eventuální rizika. Nejedná se jenom o kapitál ECB, eh, e který byl zdvojnásoben, ale my také hodně eh, jsme k tomu využili zisky, konkrétně z minulého roku, abychom navýšili obecné rezervy na více než 5 miliard euro to je významné navýšení rezerv a to je také ochrana vůči eventuálnímu riziku v budoucnosti plus dvojnásobením kapitálu. Toto opatření znamená, že k těm rizikům přiblížím, přihlížíme. Vy říkáte, že jsme rozdělili zisk, ale rozdělili jsme jenom jeho malou část, protože většina zisku právě šla na navýšení eh, obec, všeobecných eh, rezerv. Teď ohledně dis- inflace. A co jste říkal o tom, že situace se eh, rýsuje různě v různých částech eurozóny. Smlouva eh, je zcela jasná eh, ohledně toho, jaký je základní mandát eurosystému. A my samozřejmě musíme plnit náš mandát a respektovat smlouvu a musíme brát v úvahu průměrnou inflaci v eurozóně, to je nevyhnutelné. Takhle se to děje ve všech měnových uniích na světě. Koinflace, to jste zmiňoval základní inflace, základní, pardon, základní inflace, to je hodně potlačená zatím něco přes jedno procento, když nepočítáme energii a zpracované potraviny. Tak, ale základní inflace, ta není cílem naší měnové politiky. Z eh, dá se ekonometricky ukázat v, Evropsk, v USA základní vlastně eh, ekonomie, eh, inflace je dobrým ukazatelem pro budoucnost, ale v Evropě to stejným způsobem neplatí. Proto by nebylo radno brát základní inflaci jako základní kvantitativní infl, ukazatel měnové politiky. A tedy, když ta zase klesne, tato, pardon, stoupne eh, ta základní inflace, přičemž už teď byl odhad za duben 2,8, tak víme, že e, vzniká vyšší riziko sekundárních efektů. Takže musíme posuzovat, e, co se děje v oblasti inflace a stabilizovat její očekávání, její předvídání. Historicky vzato uvěrové, e, Úrokové sazby jsou nadále velice nízké a jak říkal eh, pan prezident eh, Triše, když jsme se rozhodli navýšit toho 25 základních bázových bodů, tak jsme to nedělali proto, abychom rozhodně eh, vedli k větší inflaci. Máme jenom sedm minut, takže nejprve dvě otázky, dohrom, obě otázky dohromady. Děkuji, Sharon, děkuji Pane Vajse, eh, já mám jenom dva stručné dotazy. Jeden vlastně eh, navazuje na to, na co se ptal Jean-Paul, souvisí to s restrukturalizací řeckého dluhu. Jsem vám vděčná za odpověď. Říkáte, že eh, tady, eh, že, že byly popřeny určité pověsti, ale ty tady přetrvávají, protože určité kruhy velice vydělávají na takových pověstech. Čili eh, otázka je, nemůžeme s tím asi udělat nic, protože nejenom, že jsou tady ty pověsti, ale ono to také podrývá velice namahavé úsilí země a lidí, aby se znovu ozdravily finance. A druhá otázka se týká toho, co jste řekl ohledně vašeho rozhodnutí se 7. Eh, dubna zvýšit základní klíčovou úrokovou sazbu. A eh, v souvislosti s tímto rozhodnutím padla i slova kritiky, protože oživení je zatím ještě velice křehká. Někteří ekonomové poukazují na to, že toto rozhodnutí by mohlo vlastně podkopávat další oživení ekonomiky. Dále se také poukazovalo na to, že rozhodnutí zvýšit klíčovou úrokovou sazbu, která prodražuje peníze, dále e, věci komplikuje a že je to stále těžší pro ty státy, které čelí ekonomickým problémům a mají to tedy ještě těžší, aby navrátili e, zdraví veřejným financím. Děkuji, děkuji, že jste se dostavil mezi nás a děkuji také Evropské centrální bance za to, jak jste začali jednat během krize. Krize samozřejmě ještě neskončila. Mám dvě otázky. Jednak k Řecku. Už to tady zaznělo, že ta situace se stále zhoršuje, navzdory intervencím a moje otázka tedy směřuje k následující věci. Ukazuje se, že to, že se ta situace zhoršuje, souvisí také s tím, že hospodářský růst je nově hodnocen dlouhodobě i střednědobě a konsolidační opatření jsou jinak hodnocena krátkodobě. Máme tradiční eh, intervenční nástroje, Eh, například eh, Evropské centrální banky, plus potom eh, nějaké snahy o stabilizaci. Velmi často souvisí s tím, že by tato země mohla padnout do úpadku. Takže máme tady krizi a může dojít k úpadku zemí. Potom různá ochrana opatření, ze strany vlád, ale nemáme žádná evropská opatření. Mě by zajímalo, jak se můžeme poučit z případu Řecka, co se může naučit ECB z toho, co se děje v Řecku a jak to uplatnit například na jiné země. Jak se můžeme poučit z toho, co se tady děje? Také pokud jde o hospodářské balíčky. Mě by zajímalo, jak když máme texty pro stabilizaci eh, bank, jak je tady potřeba eh, to tady vše ošetřit, také pokud je o zadluženost zemí. Děkuji. Mám já mám jenom pár minutek, protože se musím setkat ještě s maďarským předsednictvím a eh, já se tedy omlouvám a předám funkci Jean-Paulovi, tak prosím. Oh, yes. Uh, <laughs> the floor is mine. Yeah, right. Uh, on the restructuring and... Pokud jde o restrukturalizaci a uh, těch kulvárních řečí a co s tím, eh, takže co lze udělat? Musíme se snažit posílit vnímání nebo zlepšit vnímání důvěry eh, nebo důvěryhodnosti těchto programů které eh, se aplikovaly. Eh, mm, takže mm, v Řecku a tam došlo k určitým tedy jaksi odchylkám od, toho, od té linie kvůli sníženým příjmům eh, do rozpočtu, takže teď je třeba znovu to dát na správnou kolej. A teď je třeba implementovat tam odvážné privatizační programy a přesvědčit trhy o tom, že tyto programy budou realizovány způsobem velice striktním, <clears throat> rigorózním, protože to přispěje hodně ke snížení zadluženosti. A toto, tento samotný fakt bude mít dopad na vnímání toho, jak ty řecké programy eh, eh, skončí, že tedy skončí úspěšně. Víme, že tato adaptace, hm, ty programy adaptace musí hm, fungovat ještě určitou dobu. To se neudělá za rok a půl, ani dva roky. A Řecko zatím nemá tedy žádný. E, e, přesvědčivý, e, tedy rozpočtový výsledek, takže musí umět přesvědčit to, že ano, ty jejich finance skončí přebytkem. A také i je třeba mm, skoncovat s těmi kuloárními řečmi, které slýcháváme když víme, že to je těžké. Všichni víme, že no to v podstatě začalo někdy v říjnu. I ukazatele trhu nám to dokládají. A tam byla taková interpretace, že ty evropské <clears throat> programy budou znamenat, že eh, se do toho musí hned na samé začátku eh, zapojit privátní sektor. A potom ale bylo oznámeno, a to řekl ECOFIN, i Evropská rada to také potvrdila v prosinci, ale nicméně Jin již byl vypuštěn. A v důsledku toho pořád ještě Eh, jsou tady ty negativní důsledky. A mm, takže privatizační programy, to je to, co také musí zlepšit eh, nebo zvrátit situaci. A teď pokud jde o eh, nárůst sazeb a důsledky, které jste zdůraznili. Ano, jak jsem řekl, my můžeme pouze rozhodovat na základě průměrných hodnot. A tady bych doplnil tu otázku třeba když vy jste detekovali v mém projevu určitý optimismus, tak na tom je něco reálného. Ano, tato situace, krize, která postihuje některé členské státy, tak zatím to eh, v podstatě eh, nepoškodilo to celkové oživení v eurozóně, které sice je malé, ale je a pokračuje a eurozóna jako taková roste. V minulém roce to bylo víc, než se očekávalo. Pokračuje to. Takže v tomto smyslu vidíme, že tyto prvky, které jsou vážné a špatné, tak eh, některak neodchýlili ten trend růstu oživení ekonomiky. A to i Eh, vidíme na té inflaci. A proto možná jsem byl eh, trochu optimista, i když eh, stále mm, nás zneklidňuje ta krize, která pořád ještě je přítomna v eurozóně. Pokud je o otázky <clears throat> paní Ferreira, je těžké říci <clears throat> teď v těch programech adaptace, jak nastolit tu správnou rovnováhu. A ehm, tím, že ano, je třeba udělat úpravu adaptaci, to je nutné a je vždycky možné tedy jít oběma směry. A zde trojka eh, také to teď velice pečlivě studuje. A až ty programy budou definovány, tak se budou snažit o tu rovnováhu mezi těmi dvěmi cíly. A viděli jste, že v případě e, programů pro Řecko a Irsko, tak na konci těch programů byl, byl odhad, že ano, již eh, tam eh, v té době bude existovat pozitivní růst. A to bude se vztahovat i na Portugalsko určitě. A teď pokud jde o ty zátěžové testy a A e, potom, pokud jde o e, ta aktiva banka, škrty tam, my jsme v minulém roce zjistili, že asi by nebylo správné, aby orgány, úřady e, tedy nařizovali nebo určovali, jaký by měl být stav těch aktiv bank. Ne. My Nechceme, aby ty eh, programy eh, vedly, museli nutně vést k restrukturalizacím. My jsme trhům poskytli všechny informace nezbytné pro analytiky, investiční banky, investory a tak dále, tak aby mohli si snadno všechno spočítat. A i v těchto zátěžových testech to bude stejné a kde, vystaví, kde tedy jednak zveřejníme tu jejich tedy e, zaangažovanost, zaangažovanost jednotlivých bank a um, každý si bude moci to dobře spočítat, každý analytik. Děkuji za to, že jste tak přesně odpověděl na naše otázky. Děkuji také tlumočníkům, říká pan předseda, za to, že trochu přetáhli společně s námi, ale my jsme tady museli odpovědět eh, Elize a já jsem samozřejmě vás nemohl utnout uprostřed eh, vašeho vaší věty. Příště 9. května budeme mít zasedání 19 eh, až 21 hodin ve Štrasburku. Děkuji.